Qual? Facciamo così, eh? usiamo questo qui. No, I'm, eh, no, I don't have it to dear colleague, we can uh, start. Kolegové, můžeme se pustit do práce. Můžete se prosím eh, posadit. Máme dnes eh, velmi zajímavé odpoledne takže nejprve musíme schválit uh, náš dnešní program. Pokud nemáte k tomu připomínky, tak budu pokračovat. Návrh pořadu jednání. Druhý bod. Tlumočení dnes. Máme francouzštinu, němečtinu, angličtinu, řečka, řečtina, španělština, finská, finština, čeština, polština, slovenština, rumunština, dánština, čeština, malčtina, portugalština. Myslím, že máme všechny jazykové kombinace, což je pozitivní. Třetí informace. Vězte, že e, tato schůze je přinášená na webu. Jsem velmi šťastná, že zde mohu přivítat na slyšení e, hosta, kterého jsme velmi chtěli, a je to zástupce eh, observatoře o audiovizuální technice. Vy víte, že to je velice důležité, mají důležitou roli a je to i něco, co je důležité pro evropskou strategii. A, a je to důležité i pro revizi a ověření eh, směrnice, která se tohoto týká. Pro nás eh, je to zcela ústřední záležitost. Víte také, že tato observatoř o audiovizuální technice vypracovala nedávno zprávu o veřejnoprávních službách online a již jistě víte, že e, kompetence, které má tato observatoř, jsou jak výzkumné, tak i výzkum e, trhu audiovizuálního ve všech svých složkách. A dále se zabývá i analýzou legislativního srovnávání, srovnávání těch legislativních systémů v Evropě, těch jednotlivých členských zemí a dále se zabývá i dalšími činnostmi, které vám zde vysvětlí. A my tedy chceme potvrdit tímto slyšením nejenom ocenění práce této observatoře, a každý z nás mohl ověřit a zjistit, že to je opravdu práce kvalitní, ale také bych tím chtěla říci, že eh, máme velký zájem na tom, aby tato observatoř měla stále silnější roli. A hlavně eh, v tom, co je schopnost eh, získávat a pouštět do oběhu údaje, které jsou zcela zásadní pro znalost a jsou potřeba k dalšímu zpracování a k výzkumu. Upozorňuji, že existuje důležitá databanka, takzvaná databanka Mavize. Tato databanka má 11 tisíc kanálů televizních a 3 tisíc eh, kanálů eh, radiofoních a 800 eh, v různých médií v Evropě. Tato databáze byla podporována radou a e, chci ještě zdůraznit, že tato podpora se nemůže snížit v okamžiku, kdy je to tak velice důležité pro propracování nové e, evropské legislativy. Myslím si, že taky je důležité, abychom připomněli e, jednu důležitou věc, to je odkaz na zprávu o observatoři a Evropské unii, Víte, že zástupce Evropské unie je v radě observatoře, je tady, tady zástupce e, celkové Evropské unie. A i v tom programu e, Kreativní Evropa tam se hovoří právě o té části, která se týká programu médií. Nyní bych tedy ráda představila naše hosty a začínám doktorkou paní Zuzanou Nikolčev, což je eh, ředitelka exekutivy observatoře, ta nám v deseti minutách eh, představí eh, práci této observatoře. Potom předám slovo panu Fonténovi, který je šéfem E, informační sekce o trzích a o financování, to je velice důležité. Je to taková sekce, která, je to takový sektor, oblast, která velmi vyrostla v poslední době. A pak paní Maria Capello, která je šéfkou e, oboru právního. Každý bude mít 10 minut, pak tady budou otázky a odpovědi a měli bychom to zvládnout za hodinu. Budeme mít toto důležité slyšení, takže hned předávám slovo vám paní Enikolčev a děkuji vám všem ještě jednou, že jste se sem k nám dostavili. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, za toto představení naší observatoře. Přeji dobré odpoledne vám všem. Také vám děkuji za to, že jste mě sem pozvali, abych se s vámi mohla podělit o výsledky naší práce, na kterou jsme velmi hrdí, kterou odvádíme velmi rádi a také jsme velmi rádi, že ta práce je pro někoho užitečná. Dnešní prezentace je tedy skvělý příklad toho um, ukázat vám, jak observatoř může usnadnit i váš život, jak může přispět k úspěšnému audiovizuálnímu sektoru v Evropě. Nejprve tady ráda bych vám něco řekla vůbec k fungování naší observatoře. Mám na to tedy pouze 10 minut. A mám ještě sebou dva kolegy, kteří vám také mohou říci více k jednotlivým faktům. Vidíte, prosím, dobře tuto prezentaci? Naše observatoře je v podstatě jako kdyby taková točna, tak jako si to představujete třeba pro vlaky a podobně. E, takže tahle ta točna potom přináší informace ze zdroje e, do průmyslového období odvětví. Ale samozřejmě také politikům. A také to tady platí i pro vás. Tato observatoř není tedy pouze jakousi točnou informací, ale také mostem. Je to most, který neustále přináší pochopitelné, jasné informace, fakta, údaje které potřebujete tak, abyste byli na správné cestě směrem k porozumění věcem. To znamená, předáváme vám věci eh, tak, abyste je potom i vy mohli předávat zase dále. Kromě toho jsme ale také poměrně flexibilní a to musíme také býti protože eh, toto dané eh, odvětví se vyvíjí velmi rychle. My se pořád snažíme být o krok napřed, abychom vždycky věděli, jaká další věc bude v budoucnu důležitá, abychom ji mohli co nejdříve vysvětlit, aby lidé byli stále informováni. A také, a to je velmi důležité, jsme velmi malou eh, správní jednotkou a snažíme se tedy nějakým způsobem zorganizovat všechny tyhle ty informace a sítě, se kterými eh, spolupracujeme a to děláme tedy velmi neutrálně. My neutváříme politiku, to máme stanoveno i ve stanovách. My opravdu poskytujeme informace neutrálně. Samozřejmě věříme těm informacím, které Eh, poskytujeme, ale chceme, aby byly nejvyšší kvality. Když ještě vám to řeknu v několika takových údajích. Eh, technicky jsme tedy eh, rozšířená částečná dohoda Rady Evropy. To je tedy věc audiovizuální, oblast. Ne všichni členové Rady Evropy chtějí být eh, součástí této oblasti, takže proto vlastně máme tuhle tu částečnou dohodu. Eh, máme sídlo ve Štrasburku, tím je samozřejmě vlastně dáno i to jasné napojení na eh, Radu Evropy a jsme tam usídleni od roku 1992. Máme 39 evropských členských států. Také samotná Evropská unie je naším členem. To je právě možné díky té rozšířené částečné dohodě. V poslední době se rozšiřujeme i do dalších eh, oblastí a od minulého roku ku příkladu naším eh, novým členem je Maroko. Máme eh, poměrně malý rozpočet, asi 2,5 milionu eur. Ten využíváme proto, abychom eh, uplatňovali své akční plány. Takže opravdu v tomto akčním plánu máme eh, úplně všechno od, od po, papí, potřeb papírů, které potřebujeme v našich kancelářích, až pro tedy naše zaměstnance a podobně. Ty informace, které poskytujeme, poskytujeme většinou zdarma. Některé informace ovšem musíme prodávat, protože podle stanov musíme také eh, mít nějaké příjmy. Můžeme ale také mít služby, eh, příjmy prostřednictvím toho, že poskytujeme služeb, služby. A, takže vlastně i takhle eh, to tedy děláme máme dvě oddělení, v nichž působíme. Ty symbolizují dva kolegové, kteří sedí vedle mě. Každý zastupuje tedy jedno oddělení. Jedna, jedno oddělení se dívá na trh a finanční prostředky a druhé oddělení se zabývá právními otázkami. A takhle vlastně máme strukturováno i dnešní prezentaci. Pro tu prezentaci dnešní jsme si vzali eh, veřejné televize a média. Eh, a ještě v neposlední řadě bych měla říct, že máme 19 zaměstnanců, kteří jsou tedy zaměstnáni na dobu neurčitou a někdy potřebujeme eh, najmout ještě něk- několik lidí navíc na dobu určitou, ale v zásadě potřebujeme zůstat takto malým týmem, kde vlastně mm, mm, všechno sledujeme od začátku až po konce, po konec. Máme tři pracovní jazyky, francouzštinu, angličtinu a němčinu. teď, jaké napojení na nás má Evropská unie? Řekla jsem už, že Evropská unie je členem, je zastupována komisí z DG Connect. Mm, většinou tedy zasedají i na našich poradních radách zástupci právě z DG Connect. Ještě bych ráda řekla něco více ke spolupráci s Evropskou komisí. Potřeba mít observatoř, eh, takového poskytovala informací, to bylo eh, něco, co Evropská komise vždy velmi podporovala, také napomohla našemu ustanovení a eh, aktivně se podílí na práci této observatoře. Většina z vás asi ví, že podáváme pravidelné zprávy protože musíme zdůvodnit samozřejmě také eh, ty finanční poplatky, které dostáváme od svých členů. A eh, kromě toho například eh, máme velké projekty, jako například byl projekt animace nebo potom to, ten datový projekt Mavíze co nás právě požádala o to komise, abychom eh, vypracovali, jací, eh, jaké televize eh, působí v Evropě, jaké jsou služby on demand. Jsem také ráda, že využíváte naši práci a poskytujete nám feedback. To je pro nás i velkou motivací pro další práci zase do budoucna. Takže eh, ještě k naší práci a k těm eh, veřejnoprávním televizím. Takže my jsme si eh, rozsah svých aktivit ehm, definovali poměrně dynamicky, tak abychom vždycky mohli reagovat na potřeby daného odvětví. Samozřejmě začínáme vždycky u klasiku, to znamená film a teď vlastně nově ty on-demand služby, kromě toho také samozřejmě televize, video, DVD a tak dále. Kromě toho tady máme takové kotvy naší práce, to je ekonomický význam, diverzita a pluralita. To je také velmi důležité pro veřejnoprávní služby a kromě toho také eh, otázky konkurence, státní pomoci a kromě toho také vyvíjení nových technologií. To jsou tedy klíčová témata, kterým se věnujeme. Eh, měli byste nás využívat tak, jak to vidíte zde, buď tedy tím, že nás budete informovat přímo, anebo se, eh, si vyžádáte naš, eh, třeba náš měsíční newsletter. Thank you for this very important. Děkuji Eh, za přehled vašich činností, který je velice důležitý pro nás a eh, my také tuto prezentaci rozdáme. No a dám slovo panu Žil Fonténovi, který vede oddělení pro mm, informace, trhy a financování. Prosím. Děkuji. Já vám dám takovou sérii čísel a faktů e, o public broadcasting a bude to tedy snad se slajdy, možná taky ne. Tak já se budu muset vrátit tam. I'm sorry. I do press. Uh, yeah. Okay. okay. So I, I guess we will give you the, the slides. Tak eh, ty slajdy eh, prostě později, až to bude fungovat. Tak teď je několik málo eh, skutečností a eh, čísel, eh, která se budou zabývat tedy těmi online službami a co komu patří. Tak nejdříve se podíváme, jak to vlastně vypadá v Evropě. Je to zhruba 1300 veřejných televizních kanálů v Evropě velká většina, zhruba 13 kanálů je lokálních a zhruba 18 toho z těchto veřejných kanálů je kanál lokálních, což znamená, že oni celkem sehrávají eh, velkou roli. Když bychom to dali do souvislosti s celkovým počtem televizních Eh, kanál v Evropě, tak eh, zhruba 15 eh, jsou veřejná média, média veřejné služby. Čili jsou de facto takovým menšinovým hráčem. Čili zhruba 15 všech televizních kanálů, jak lokálních, tak celostátních, jsou veřejnoprávní. No když se podíváte na její dostupnost šíření prostřednictvím digitální terestrické televize, tak eh, vidíte zhruba 20 eh, těchto eh, kanálů, které jsou digitálním, digitálně přístupné, tak jsou veřejnoprávní. Je třeba se zaměřit také na jejich eh, tržní podíl. Samozřejmě, že eh, nestačí eh, jenom se dívat na objemy, ale je to velice zajímavé. A zajímavé je, jak rozdílné je to rozdělení v jednotlivých evropských zemích. V některých zemích veřejnoprávní média jsou sledována pouze zhruba z 10% nebo 10% pozornost je jim věnována někde až 50%. Eh, čili eh, vzhledem této rozmanitosti je celkem eh, těžko hovořit o opravdu Eh, tom, jak to vypadá v Evropě s veřejnoprávním vysíláním. Proč je to tak? Jsou tady historické eh, důvody, eh, míra konkurence ze strany, ze strany soukromých vysílatelů a potom samozřejmě přístup, tedy konkurenční přístup. K těm otázkám mm, které nás zajímají, patří to, zda veřejnoprávní média spíše tedy rostou nebo ne. Opět je to země od země jiná. Ve většině eh, zemí Evropské unii eh, podíl veřejnoprávních médií na trhu klesá, ale ne všude. Není to ovšem konkrétní problém veřejnoprávních médií. Je to dáno také tím, že přibývá televizních kanálů, přibývá fragmentace a segmentace televizních kanálů, eh, což se tedy týká, eh, týká jak eh, tedy hlavně těch soukromých, ale postižená jsou i postižené odvětví veřejnoprávní také. Eh, pak je zde taky otázka úrovně zdrojů, které má k dispozici veřejnoprávní vysílání. A tady bych řekl, že eh, veřejnoprávní televize mají velmi odlišné eh, obchodní modely. V některých zemích zhruba 100 příjmů přichází z veřejných zdrojů a licenčních poplatků. Ve všech zemích dohromady eh, z veřejných rozpočtů je, jde eh, zhruba 30 jejich peněz. Dále jsou tady ještě prodeje televizní produkce, prodeje, prodeje tady vysílacích práv, z reklamy a podobně, čili opět je to velmi odlišné. Rozmanitost obchodních modelů eh, je tedy opravdu eh, zjevná. Když se podíváte na licenční poplatky, eh, ty se v Evropě pohybují od 30 do 300 eur za rok. A to také znamená, že eh, ty peníze, které má k dispozici veřejnoprávní vysílání, jsou velice odlišné. No a eh, tady eh, vidíme vztah mezi sledovaností a mezi financováním těchto televizí. Eh, je zde určitá korelace. Čím více dostávají, dostávají eh, peněz eh, tedy z veřejných prostředků, tím vyšší mají také sledovanost. A ještě dva poslední body. Jak se vyvíjí zdroje pro veřejné, veřejnoprávní Eh, vysílatele od eh, soukromých. Placené televize eh, Zde tedy poplatky za placenou televizi rostou o něco rychleji, nežli náklady na veřejnoprávní televize a také jsou o něco rychleji než příjmy z reklamy. A víceméně dá se říci globálně, že veřejnoprávní vysílání má podíl zhruba jednu třetinový na celkovém televizním trhu v Evropě. A poslední věc ještě, tak eh, tady eh, vidíme, že veřejnoprávní eh, stanice jsou velice aktivní v oblasti nových médií. Zhruba 15 televizních kanálů jsou veřejnoprávní služby a totež stejný podíl mají také v online službách. Samozřejmě, že se soustředí zejména na bezplatné služby, eh, jakožto v televize na eh, vyžádání s určitým spožděním po odvysílání. Eh, mají poměrně malý podíl v placených službách, což je z pochopitelných důvodů. A zdá se, že co se týče platform, tak nejsou tolik vybíraví eh, jako eh, soukromí vysílatele. Snaží se, aby jejich programy byly co nejdostupné na co největší šíři platform. Čili tolik k této prezentaci a já se omlouvám za určitý nedostatek těch slajdu a chci říci, že situace eh, těchto eh, veřejnoprávních médií se liší podle organizace financování. tak eh, teď možná bude čas na to, aby kolegové se ptali a možná potom poskytnout další detaily. Nyní paní Maria Capello, která v Evropské observatoři se e, zabývá opět svojí oblasti e, svým financování. For this introduction. Děkuji. Děkuji za slovo. A hned se tedy dostanu k té právní části. Z údajů kolegů jste viděli, že tedy e, veřejnoprávní služby už jsou dnes dostupné i na internetu. Já se dnes podívám na to, proč o tom hovoříme, jak veřejnoprávní vysílání či veřejnoprávní média by se měla vyvíjet online a také odkud přichází tyhle ty internetové aktivity. Takže proč je zajímavé hovořit o e, těchto službách na internetu? To je určitě otázka, kterou si kladou i právníci. Ono dříve to bylo jednoduché, protože jsme věděli, že byla třeba nedostatek frekvencí, potom málo um, hráčů, takže eh, potom bylo jasné rozhodnout se, co je transparentnější, korektnější, eh, pluralističtější. Aby tedy mm, některé služby byly poskytovány právě veřejnoprávními eh, vysíláními. Někdy potom samozřejmě ty služby byly pouze tedy financovány státem, některé byly i spravovány státem. A Samozřejmě v určité fázi na, na tom trhu začaly převažovat spíše komerční hráči. A druhá otázka tedy je, proč existují veřejnoprávní eh, služby eh, i dnes zda je stále potřebujeme. A já bych odpověděla, že ano. Nedávno se k tomu vyjádřil ve svém usnesení i právě Evropský parlament. Říká to také i mm, Rada Evropy, říkají to i soudy, jak národní soudy, tak například také soud pro lidská práva, takže něco na tom určitě bude. Proč je to tedy tak důležité? důvody eh, eh, leží v samotném nastavení internetu, ve fragmentaci eh, publika. Takže je obrovsky důležité, abychom právě dnes měli spolehlivé zdroje, abychom chránili diverzitu, aby i kategorie občanů, které mají třeba méně štěstí, měli pořád přístup k těmto informacím. často eh, prostě eh, veřejnoprávní vysílání nemá za hlavní cíl ekonomický zisk. Tam jde spíše o ochranu eh, kulturních hodnot a o vzdělávání. Takže odpovědí tedy je, ano, stále potřebujeme pro všechny tyto důvody eh, veřejnoprávní vysílání, veřejnoprávní média. Online to je vlastně tedy nová věc. Eh, nejdřív jsme tedy měli jenom vlastně eh, ta nová média. Měli jsme lineární televizi, pouze lineární televizi, potom samozřejmě také rádio. To bylo také samozřejmě v v nějakém eh, propojení na veřejnoprávní služby. Dneska samozřejmě máme eh, mnoho služeb, které je k dispozici na jednom prostředku a lidé taky očekávají, že tam budou k dispozici kdykoliv, jakkoliv, na jakémkoliv prostředku. Potom na tom jednou prostředku samozřejmě můžeme tedy mít nejrůznější služby. A tady vzniká ten konflikt mezi veřejnoprávní službou a komerční službou. Zde je totiž problém. E, jak, jaká bude působnost e, toho veřejného vysílání na internetu? Jak se odliší od komerčních e, poskytovatelů? Tohle je tedy vlastně hlavní otázkou pro členské státy. Říkám členské státy EU, protože tohle je oblast, kde neexistuje harmonizace. Je to oblast, které se nevěnuje žádná konkrétní směrnice. Samozřejmě máme audiovizuální směrnici, ale ta je eh, neutrální. V podstatě tedy v Evropě je pouze soft law, tedy měkké zákony. A z konkrétního eh, úhlu pohledu také máme otázku státní pomoci. Eh, zde poslední soft law bylo sdělení komise z roku 2009, od té doby vzniklo ale několik nových služeb na internetu, takže co se teď děje? Všechny státy to dělají trošku jinak. Jediná země, která opravdu hovoří o internetu a zmiňuje toto slovo, je Belgie, Dánsko, Itálie a Norsko. Pak je, jsou různé prostředky, kde se hovoří o webových stránkách, online službách. Pak jsou komplexnější definice, jako například nové kanály, nová média a technologie, nové distribuční technologie, eh, nové eh, distribuční platformy a tak dále. Jedno, co mají společného, je, že tedy se opravdu věnují tomu, co se děje na internetu, co se děje online. Eh, takže je opravdu teď na členských státech, aby si definovali, jak to bude, jaké služby budou poskytovány veřejnoprávně. Jestli to jsou textové služby nebo takzvané catch-up služby nebo nějaké eh, dodatečné služby, které potom eh, se pojí s archívy, které, se potom, které jsou samozřejmě součástí také eh, kulturního dědictví těch veřejnoprávních služeb, protože oni mají obrovské archívy z dob, kdy ještě bývaly tedy monopolem a samozřejmě mají také povinnost poskytnout tuhle, tenhle ten obsah k dispozici. Takže eh, tahle ta otázka má eh, odpověď. Takže prostě teď nemáme společná pravidla, všechny členské státy si to tedy dělají, jak si přejí a to eh, tak vidíme tedy v, i v praxi. Třetí otázka je, odkud přichází peníze, tedy finanční prostředky. Tady zase není nic konkrétního. Každý členský stát se rozhodňuje podle svých vlastních preferencí. Existují země, kde to je tedy pouze veřejně financováno, potom je smíšené financování, takzvaně duální. Ty různé národní modely se od sebe hodně liší. Co se teď děje? Od roku 2009 je něco nového, tomu se říká Public Value Test. To se týká eh, opravdu těch internetových aktivit a ještě musíme prokázat jednu věc, že tedy hovoříme o nové důležité službě. A co je tedy nové a co je důležité, to je těžké definovat. A to zase je na členských státech. Členské státy se tomu věnují, vůbec to není lehká úloha. My jsme o tom už předložili studii, kterou jste možná viděli. Je také k dispozici u vchodu v této místnosti. Teď ta zpráva eh, bude online i dnes, takže vy vlastně budete prvními, kdo ji opravdu uvidí. A tam se věnujeme tomu, co se tedy odehrálo v těch šesti letech od roku 2009. Pouze polovina států eh, se zhostila téhleté úlohy Eh, některé členské státy se možná rozhodly, že to pro ně není důležité jít eh, online. To je samozřejmě legitimní rozhodnutí. Možná také ty služby, které zavádějí, nejsou považovány za nové. A v každém případě ten test je velmi náročný. Ty členské státy, které tenhle ten text, test eh, už realizovaly, to vyžaduje e, několik následujících úloh. To znamená, musíme si stanovit, jaká je hodnota pro demokratický vývoj společnosti e, těch služeb, které poskytují právě tedy e, veřejnoprávní, veřejnoprávní média online. Takže je tam nějaká přidaná hodnota. Druhá část je mm, hodnocení dopadu na trh, to znamená otázky konkurence, přeshraniční obchodování, pokud ta druhá část poskytne negativní odpověď, a je velmi pravděpodobné, že ta odpověď bude negativní. Nesmíme zapomínat, že jsme tady v těch pravidlech státní pomoci, takže jasná odpověď je, jakmile máme státní pomoc, tak vždycky máme dopad na konkurenci a podobně. Ale samozřejmě ještě máme ten třetí krok, který může na pomoc zase rozhodování, a to je e, rovnováha mezi negativními dopady na trh a pozitivním dopadem na tu veřejnou hodnotu, tím, že zajištíte to, že právě veřejnoprávní média mohou poskytovat své služby online. Takže ono je to opravdu komplikované a je to taky eh, poměrně nákladné. V případě Velké Británie tam každý test stojí asi 4 miliony eur. Oni mají také konzultace s experty, mají nejrůznější modely, které používají. No, takže je opravdu tohleto velmi zajímavý takový obrázek i těch různých modelů. Já už eh, si myslím, že už jsem využila všechen svůj čas, každopádně ráda zodpovím vaše eh, otázky a doporučuji eh, tuhle tu zprávu, abyste si opravdu přečetli. Very, very interesting report and then... Děkuji vám za toto velmi zajímavou zprávu. Dostali, jsme, dostali jste k dispozici tuto nedávnou publikaci, prakticky jsme pochopili, že vyšla dnes. Řekněme tedy, ta zpráva je následující. Poprvé máte v rukách e, tuto novou publikaci, je to studium, které bylo nedávno dokončené a je to o tedy činnosti e, veřejných e, médií. Po internetu je to velice zajímavý příspěvek a je to taky velmi vyčerpávající komplexní studie na toto téma. A jistě se to týká i našeho výboru. My samozřejmě nyní Potom budeme hovořit i o digitálním jednotném trhu, čili budeme hovořit i o revizi směrnice, čili v té perspektivě e, je toto téma, které všechno spadá do této tematiky. Ten digitální trh, to se týká našeho výboru. A nyní předávám slovo e, kolegům, kteří požádali o slovo. začínáme e, tady místo předsedu Jakonu a potom kameréver a další. bych se chtěl něco zeptat. Pokud se týče tohoto tématu, tak tady se projevuje obrovská míra technického či technologického kanibalismu. A to znamená, že eh, televize požírá kino. Internet požírá televizi. a také další média končí v útrobách internetu. A za to všechno může ten obrovský rychlý vývoj, technologický vývoj. Já vám uvedu eh, příklad z Rumunska. My máme eh, velice živou krajinu audiovizuálních médií a Eh, máme zde také eh, velkou velkou televizi, tedy velkou televizní společnost, které se ovšem nedaří. Eh, ona je nyní financována částečně z koncesionářských poplatků a částečně z reklamy a přesto míří ke krachu. Mě by zajímalo, jestli ta Evropská observatoř si toho je vědoma a jestli by nám třeba mohla něco poradit. A Petra Kamerevert? Ano, děkuji vám. Tak eh, myslím, že je eh, celkem zřetelné, jak eh, se ta situace liší v jednotlivých členských zemích a e, je třeba říci, že e, my tady momentálně to máme tak v Evropě, že e, tady řeší se to směrnicí Evropské komise, ale ta realizace je v jednotlivých členských zemích velmi odlišná. A my teď vidíme konvergenci médií, to rozlišování mezi lineárními a nelineárními médií už v podstatě je překonané. E, tady se také hodně zdůrazňuje, že právě veřejnoprávní rozhlas, zejména v té oblasti online, má své oprávnění. Třeba zrovna v Německu máme situaci, kdy ten eh, náš systém rádií převzali kdysi Britové a myslím, že je to stále ještě dobrý model, poněvadž je zde jasně definované poslání. Poslání, které není eh, technicky vázáno na určitou platformu, ale znamená to, že eh, poskytuje všechno eh, možné, pokud se týče vzdělávání, zábavy a tak dále a umožňuje i eh, rozšiřování obzoru občanů a tak dále. Čili myslím si, že je velice důležité eh, to, že jste zde zdůraznili také tento specifický přínos a specifickou úlohu veřejnoprávních médií. My tady máme také Eh, takovou, eh, takový test veřejnoprávních médií, jakou hodnotu přinášejí. My jsme se to pokousili eh, zjistit pomocí VDR a je to velmi obtížné. A de facto ten třístupňový text, který my v, Ameri- v Německu provádíme, tak to mohou provádět pouze velké Eh, firmy, eh, které proto mají tedy vybavení a myslím se, že to stojí strašně moc posoudit, jestli se tady plní nebo neplní eh, ta úloha veřejnoprávní, i když to testování je možná už celkem zastaralé. Ale opět toto Eh, veřejnoprávní poslání je naprosto technicky neutrální, jestli je to eh, klasicky vzduchem po kabelu, v mobilu, eh, pozemní vysílání, satelitní cokoliv. A jestliže tedy je otázka, zda vůbec toto posuzování veřejnoprávnosti pro pozemní vysílání, jestli vůbec ještě má smysl. A dále tady otázka eh, konkurence. My eh, tady jsme svědky toho, že video on demand, ty různé platformy, eh, se snaží v Evropě uchytit, například Netflix v poslední době. Před dvěma či třemi lety v Německu jsme zažili fenomén jak na soukromých, tak na veřejnoprávních veřejnoprávních médií, tak tady došlo k určitým eh, zákazům, eh, zákazům slučování a z důvodu tedy kartelového práva, tedy eh, strážci konkurence toto zakázali. A opět vzhledem k tomu, že zahraniční nabídka se zde může pohybovat jakkoliv, jestli třeba tato naše přísná pravidla eh, nejsou eh, příliš těžkým břemenem pro naše evropské vysílatele. Nicméně eh, máme to v jednostranné, tedy přísná pravidla platí pro domácí, ale žádná pravidla pro zahraniční. A ještě jednou u nás eh, třeba eh, taky to státní eh, televize nebo předoprávní televize je velice důležitá a dá se říci, že dochází k zaměňování tedy těch pojmů veřejnoprávního a státního. Mě by zajímalo, jestli máte nějaké zkušenosti s proměnou státních médií na veřejnoprávní média a nakolik e, se e, zde uplatňuje vliv politický na veřejnoprávní média a jak tady funguje veřejná kontrola. To možná také opět e, bude hodně rozmanité v Evropě a mm, tedy jestli vůbec něco takového funguje. Good question. Um, ehm, molto interessante. Ora darei la parola. Nyní bych předala slovo kolegovi Firajanovi, kolegyně Firajanové. Eh, děkuji, že jste eh, mezi nás dneska zavítali. Myslím, že je pro nás důležité, abychom eh, spolupracovali s touto observatoří Eh, poněvadž eh, v mnohem směru se naše práce protíná. Jak asi víte, v průběhu příštího roku eh, se očekává směrnice, nová směrnice k audiovizuálním médiím a to by možná bylo také zajímavé pro vás. Ta otázka, jaká ta konvergence, jaký měla vliv na veřejnoprávní média a zda tedy předpisy, které existují pro veřejnoprávní média v jednotlivých zemích, jestli nějak ovlivňují například brzdí tuto technologickou konverzenci. Já si myslím, že ta směrnice by měla sledovat určité cíle Eh, které se týkají eh, přizpůsobení technickým možnostem a asi bude také eh, třeba provést revizi, poněvadž ta současná, ta současná směrnice hm, obsahuje příliš mnoho přísných technických omezení. Dále, pokud se týče eh, reklamy a také máme různé metody financování eh, veřejnoprávní médií, dokonce kofinancování pomocí buď to privátních peněz nebo reklamy. Máte nějaké informace o tom, nakolik eh, třeba reklamní příjmy mohou mít vliv na obsah vysílání, E, případně e, jestli se mění obsah vlivem technologií, jak to vypadá s rozmanitostí, zůstává nebo spíše dochází ke kopírování třeba mezi televizí a internetem, nakolik se provádí veřejnoprávní průzkum, čili e, zajímalo by mě, jestli toto jsou také věci, kterými se zabýváte, Eh, zejména pokud se týče konkurence a jestli tedy eh, ty veřejnoprávní, eh, ta veřejnoprávní média mají zde nějaký prostor nebo jestli tedy se skutečně pro, produkuje z vlastních zdrojů nebo se prostě jenom bere z veřejného prostoru. Děkuji kolegyně Julie Ward. Uh, thank you very much for the presentation. Děkuji za prezentaci. No, je to poměrně eh, komplexní oblast, která má celou řadu různých vrstev. Já se chci zeptat ale na, jedno, na jednoduchou otázku. Jak vaše práce zvažuje potřebu dětí a mladých lidí, mladých diváků, protože ti často se konzultací neúčastní a přeci jenom jsou to diváci budoucnosti, jsou to takové jsou to také spotřebitelé různých televizních programů, filmů, médií. A nejsem si tedy jistá, zda se na ně dostatečně myslí. Ze své práce s mladými lidmi vím, že mají celou řadu dobrých nápadů, takže je opravdu potřeba je zapojit. A ještě k otázce diverzity, rozmanitosti. My v mé zemi jsme měli takovou situaci, kdy starší eh, žena, která působila v televizi, která byla odeslána do důchodu ze strany BBC, protože byla považována za příliš starou. Eh, a přitom její eh, kolegové muži pracují nadále bez problému. Tahle ta žena ale se rozhodla, že to popožene k soudu a ten soud vyhrála. Takže to si myslím, že bychom eh, také neměli zapomínat toto téma. Kdo, koho vidíme v televizi? Vidíme sami sebe, když se díváme na ty obrazovky, či nikoli. Tenhle konkrétní příklad, ačkoliv ona tedy vyhrála, tak tuhle tento typ diverzity pořád ještě nevidím a zajímalo by mě, jestli proto tedy můžete něco udělat. Grazie, Julie. E ora la collega... A nyní kolegyně Šojdrova. Vážená paní předsedkyně, já bych chtěla poděkovat za tu studii. Chtěla bych předeslat, že eh, považuji veřejnoprávní média za mm, nepostradatelná, nezastupitelná pro rozvoj demokracie a svobodné společnosti. Čili z tohoto titulu se dívám na tu studii, eh, jaká, jaká je perspektiva a je zřejmé, že veřejnoprávní média musí sledovat technologický pokrok a mm, tedy i online vysílání. Eh, je to otázka peněz vy tady jasně ukazujete, že média, která mají vyšší příjmy, mají vyšší sledovanost. Výjimkou vidím je Polsko. Polsko má podle té studie vaši osmou nejvyšší sledovanost a má třetí nejnižší rozpočet. E, čili to je možná výjimka, nevím, jak to v Polsku děláte, že máte tak vysokou sledovanost při poměrně nízkých příjmech, ale jednoznačně můžeme považ- požadovat kvalitu i ten technologický rozvoj. Tady Julia Ward se ptá, jak to dělat, jak oslovovat mladé. No musíme používat média nebo te- nosiče, které, tým, kteří, mm, které používají mladí lidé. A ti už dneska nesedí před televizní obrazovkou a neposlouchají eh, rozhlas. Takže, eh, nebo radiový přijímač Eh, čili je to otázka peněz, jsem o tom přesvědčena, ale nejen. nejen. Ehm, eh, chtěla jsem se vás zeptat, vy tady máte tu studii, čili sledujete Eh, sledovanost jako jeden z zásadních ukazatelů efektivity eh, veřejnoprávních médií a dalším ukazatelem je ta studie naplňování veřejnoprávní služby. Eh, to mě velmi zajímá, chci se zeptat, předpokládám, že vy přebíráte výsledky testů, které jsou prováděny v těch členských státech. Mm, já jsem neměla možnost se do toho podrobně podívat, zajímalo by mě, zda někde existuje mm, seznam přehled těch výsledků těch testů. Chtěla bych vědět, zda takový test dělala Česká republika, nemám o tom eh, přehled. Eh, to je první otázka, čili zda eh, přejímáte ty výsledky na, tu, na tuto public value test. A druhá otázka, a to se teď omlouvám, to jsem zapomněla. Je m'excuse parce que j'ai oublié ma dernière question, mais c'est là, c'est très important et merci. Mm -hmm. Grazie. E ora... A děkuji. A kolegyně Trupilová. Děkuji. Děkuji eh, za prezentaci. Vy jste hovořili o čtyřech zemích, kde existuje jasná definice či chápání toho, eh, jaké poslání eh, veřejné služby na internetu. V jiných zemích to není. Eh, očekáváte, že se něco změní, poněvadž myslím si, že je to opravdu nutné. To je moje první otázka. Eh, pokud se týče té chystané revize eh, směrnice o audiovizuálních službách, proběhne debata o tom, zda rozlišovat mezi lineárními a nelineárními službami, tak jak jsme je měli dosud rozlišené, anebo zda to rozlišení je spíše třeba zrušit. Jak se na to díváte vy? Dinolfi, jako Děkuji, kolega Dinolfi, a tím končíme. Děkuji, paní předsedkyně. Především děkuji všem těm, kteří sem k nám přišli do Bruselu. Já vidím, že eh, diskuze se soustředuje na internet, ale já bych chtěla ještě upozornit na jiný problém, který vystává, již dnes na tradičních televizních kanálech. To je, chci upozornit na výjimky, které dostávají některé kanály. Eh, tam například 10% se dává na eh, produkce nezávislých vysílání. Například Walt Disney v Itálii Eh, měl výjimku, obdržel výjimku na konci roku 2013. A tyto výjimky zaprvé eh, porušují eh, evropské směrnice a za druhé se vlastně uplatňují v neprospěch našich vlastních produkcí, takže vlastně ničí malé evropské producenty. A a dále poni- ničí i pluralismus, protože zastávají potom dominantní postavení. Já jsem se chtěla zeptat, jestli vy z komisí jste se zabývali tímto problémem a co jste e, uzavřeli, pokud jste se tím zabývali. Děkuji. Děkuji všem kolegům. Ráda bych ještě dodala, že toto slyšení i ta studie, kterou jste vypracovali, i tady ty otázky, Eh, směřují všichni eh, jedním směrem. A eh, to směrem, když sem nechceme, nechceme zjednodušit všechnu tuto problematiku, myslím, že je třeba potvrdit důležité zdůraznit dvojí, důležitost dvojího systému, tedy veřejného a soukromého systému v audiovizuálním vysílání, ale potřebujeme pochopit, jak to vyplynulo z diskuze, jaká jsou pravidla a jaká jsou povinnosti a práva, která mají být zaručena v každém případě a která mm, vlastně ospravedlňují veřejnoprávní službu v tomto kontextu, kde eh, existuje pluralita subjektů v tom jednom poli. Myslím si, že to je propojeno i eh, s tímto tématem, s tímto tématem, kterým vy jste se zabývali, myslím na Leven Playing Field, protože tam všichni operátoři nejenom nechávají obíhat obsah, ale jsou to vlastně vydavatelé, editoři na různých platformách čili jsou k sobě konkurenční a je třeba, aby se rozšířil ten koncept těch povinností a práv i na ty, kteří vlastně poskytují ty informační služby. A tam v tomto oboru je také třeba mít mnohem více pravidel a povinností. Jak byste chtěli odpovědět, v jakém řádu otázky směřovaly k různým lidem tady Děkuji. Mnohokrát děkuji za všechny tyto otázky. Na jejich základě bychom mohli diskutovat celý den. Já, co tedy mohu udělat, je, že možná mohu trošku snížit vaše očekávání, eh, protože říkám, máme 19 zaměstnanců a mohli bychom takhle vlastně vytvářet eh, nějaké eh, hluboké sociální studie, ale na to opravdu nemáme dost lidí. A potom máme ještě takovou výhradu. Ptáte se na, naš, na náš názor. Jak už jsem předesílala, my názor nemáme. To je potřeba respektovat. My se mm, do toho nikdy nezapojujeme v tom smyslu, že říkáme, takhle by to mělo být, tohle je špatný model, tohle je dobrý model. My vám prostě předkládáme fakta a vy vyvodíte vlastní závěry prostě naše role eh, v tom ne, neleží tímto směrem. A teď se vracím k té první otázce, která se týkala situace v Rumunsku. Ano, podáváme zprávy. Situaci v Rumunsku, o tom se podávali zprávu nedávném věstníku. Eh, také to je v databázi, eh, kterou máme, takže eh, lidé to ví. Pokud sledují naše publikace, tak znají tu situaci, ví, k jakým dochází změnám. Pak je otázka poradenství. Co byste měli případně dělat? To znamená využívat stejné zdroje, podívat se, jak to dělají Vlastně další země a vyvodit si vlastní závěry, anebo se zase obrátit na kolegy v mediálním oddělení, kteří opravdu už poskytují potom eh, jakési poradenství v té oblasti. Eh, potom eh, máme také informace o mediální situaci v zemích EU, ale nejenom zemích EU. Potom zazněla otázka jaké jsou ty eh, testy hodnoty tedy v zásadě. Například v Německu máme 45 testů, 220 tisíc eh, euro, takové byly náklady. A Samozřejmě závěry vyvodím potom na vás, vyvodíte samozřejmě si vy sami. Také je, je otázka délky toho řízení, nejenom tedy náklady, ale i samozřejmě čas eh, věnovaný tomu. V průměru je to 11 měsíců. Takže pokud zvažujete, že ustanovíte nějaký podnik, tak musíte předpokládat, předpokládat takovéto dlouhé řízení předtím, než začnete. Eh, potom role evropských nařízení které by třeba nějak pozastavily rozvoj eh, nějakých služeb nebo které by byly eh, nevýhodné pro ty služby, protože samozřejmě <clears throat> za eh, země, třetí země nemusí dodržovat naše pravidla. Ano, to je něco, co trošku vnímáme, je tam určitá slabost. Když máme nějak nastavená pravidla a nemůžeme uplatňovat jinde, pak máme také Evropská pravidla, která ještě nejsou dostatečně harmonizována, takže potom dochází k takzvanému tomu forum shoppingu, tedy eh, k tomu, že se potom eh, můžete eh, jít do země, kde jsou ty standardy nejnižší. Ve světě internetu je to samozřejmě mnohem jednodušší, než to bylo dříve v době tradičních médií. Potom ještě kolegové možná řeknou více k informací zase k těm svým oblastem. Mnohem náročnější je ta otázka státního veřejnoprávního vysílání, nakolik je ten stát zapojen. Třeba v Německu jsme měli slavné eh, rozhodnutí eh, rady eh, CDF, tedy televize, kdy vlastně e, smlouva na internetu nebyla obnovena. To je něco, co potom zase u nás naleznete. Všechny tyhle ty informace naleznete, ačkoliv závěry samozřejmě nejsou naše vlastní. Potom e, konvergence médií. E, tady jsou některé oblasti, kdy veřejnoprávní služby byly využívány ve chvíli těch digitálních televizí, přechodu na, na digitální televizi, to se využívalo vlastně pro ten přechod na digitální televizi. Nyní se zase vracíme k té délce řízení a nákladům. To je samozřejmě vždycky problematické, když chceme ty nové technologie. Potom eh, reklama, nakolik to dopadá na obsah to možná není natolik téma pro naši observatoř, abychom to monitorovali. Je to příliš komplexní a detailní, takže si nejsem jistá, zda to můžeme dělat. Ale měli jsme takový pojem eh, redakční zodpovědnosti, která je i v té audiovizuální směrnici. Tam je vlastně celá publikace, která se snaží vysvětlit tenhle termín. Ono je to opravdu komplexní, takže tam zase můžeme k tomu poskytnout trošku metodologie, něco s tím pomoci, ale aplikace v detailu je těžká. Potřeby dětí, k tomu vám řekne něco Maja k nedávné studii, kterou zveřejnila o ochraně nezletilých, ta je velmi užitečná, nezapomínáme na ně, ale samozřejmě nebudou asi sedět na naší, v naší poradní radě. Eh, ono je to opravdu těžké takhle obracet se na eh, spotřebitele jako takové, prostě mít zastoupení eh, spotřebitelských skupin, které by byly aktivně zapojeny do naší práce. My se o to snažíme, ale ještě prostě děti nezapojujeme. A na závěr Výsledky testů k tomu Public Value Test, k tomu odpoví Maja. Potom otázka těch čtyř zemí a potom ta poslední otázka ohledně té nezávislé produkce, takže dávám slovo Maje. Merci. Eh, Děkuji. Takže ano, předávám vám slovo. Tak já se pokusím eh, navázat eh, to, co říká Susan Nekolčev, ten remit online, eh, myslím, že na to není žádná vysloveně dobrá nebo vysloveně špatná definice. Čili to je vlastně taková poznámka k současnému stavu legislativy. Dá se dojít k závěru, že čím rozmanitější jsou definice, tím hůře se srovnává. Samozřejmě o to nám jde. My potřebujeme srovnatelná data a pak tedy můžeme porovnávat eh, eh, jaksi závěry, které jsou podobné, že eh, bychom potřebovali, kdyby ten model byl podobný aspoň po několik zemí. Ale já hovořím o Belgii, Norsku, Dánsku a Itálii. Eh, to jsou ty jediné, které využívají pojem internet, což není ani dobré, ani špatné, prostě je to jasné. Dále tady byla další konkrétní otázka o dětech. Ano, eh, to je pro mě příležitost zmínit se o další zprávě. To je o ochraně eh, malých, tedy nezletilých v online prostředí a e, jak e, se s tím vyrovnávají jednotlivé typy zařízení a jaké máme nástroje a jaké máme tedy klasifikační instrumenty, regulační nástroje a tak dále. Co tedy dělají v této oblasti členské země v rámci svých e, pravomocí a vlastního uvážení, poněvadž tady není vysoká úroveň harmonizace v oblasti nezletilých diváků ta harmonizace je velmi eh, omezená, ale ty definice, eh, jako je třeba eh, škoda, riziko, vhodný, nevhodný, to všecko závisí na jednotlivých členských zemích, to je dáno národními kulturami, národními tradicemi. A možná, že je dobře, že do toho směrnice nezasahuje. A samozřejmě eh, pro nás, kteří se snažíme srovnávat modely, mm, to je komplikace. Ale to se můžete dočíst v této zprávě. Já bych tady zmínil ještě další zpráva o nezávislých produkcích. Eh, to je zpráva, eh, naše zpráva zveřejněná na web stranách komise. Je to složeno z pěti různých dokumentů a mimo jiné Eh, jsou zde i závazky o, o rozměru tedy požadavku na finance, programy a tak dále. Otázka zda eh, se směrnice dodržuje nebo porušuje tam či onde, to naštěstí nerozhodujeme o tom my, ale hm, každopádně eh, ta regulace je zde, prostě je zde poveden přehled o tom, jak to vypadá. Dále jsme zde měli otázku prostředku a e, tedy divácké obce. Já tedy nevím, e, která, ke které části zprávy se tato otázka e, vztahovala, ale cílem není hodnotit, co je dobře, co je špatně. Samozřejmě Eh, peníze jsou součástí této hry, bez peněz nic nevyprodukujete. To, že je k dispozici je spousta peněz, ještě neznamená, že máte kvalitní obsah. Každopádně eh, také sledovanost není zrovna měřítkem kvality, to je prostě eh, možná otázka módy nebo něčeho podobného. Čili s těmi čísly je třeba zacházet opatrně, ale že on nám k tomu řekne více. Podstatné je, aby eh, ta čísla byla aspoň trochu srovnatelná, proto abychom mohli vyvozovat závěry. Pak eh, zde byla ještě poměrně složitá otázka o konvergenci, platformách a konkurenci. To raději taky nechám Žilovi, poněvadž to je spíše otázka Eh, ekonomická nešli právní. No, takže eh, nechám to tady na něm. Děkuji, pan Fonten. Děkuji. Jenom eh, dvě konkrétní věci. A sice vztah mezi Eh, vysílací společnosti a nezávislým producentem. Já si myslím, že eh, to je otázka eh, čísel. My tady nějaká čísla dispozici máme. A samozřejmě je zde klíčová role, kterou se hrává financování produkce. A možná také ten podíl financování Eh, originální produkce vyšší než potom eh, podíl sledovanosti. A samozřejmě eh, pokud lineární televize přijde o část sledovanosti, potom je třeba, aby si to nadehnala někde jinde, čili to je silná pobídka vysílat také online. Eh, ale eh, každopádně je to tak, že se ta, té vlastní produkce je více, než by odpovídalo eh, sledovanosti klasickým způsobem. Pak je tady taky ta otázka evropských platform a služeb. Opět my k tomu můžeme pouze dávat komentáře, nemůžeme hodnotit fakt, že přibývá eh, nových hráčů na trhu a eh, ti nabízejí různá předplatná, tak eh, to je vlastně způsob, jak se ten trh teprve vytváří. Ten tady dříve nebyl. Čili to je cosi, co bude třeba nějak regulovat. Poněvadž my tady máme nové hráči, jsou to většinou američané, ti vytvořili nový trh, který tady dříve nebyl a znamená to více příležitostí pro producenty. A děkuji, myslím, že to bylo velice zajímavé. E, e, tento váš výklad budeme muset i prostudovat dokumenty, které jste nám, které jste nám zde zanechali. To bylo takové první setkání. A nežli předám slovo paní a, a, e, Loreně Bonosel, která je s šéfkou oddělení DG Connect tak bych ráda ještě potvrdila, že je to pravda, že neutralita e, té směrnice je velmi problematická, ale připomínám, že jak co se týče nezletilých, tak co se týče některých zásadních principů, jako například to, že televize musí respektovat práva a principy a ochranu, e, ochranu nezletilých a obraz žen, že to nesmí být ani rasistické, ani násilnické vysílání, tak co myslím, že to v té směrnici je a doufám, že to bude i zachováno i v revizi této směrnice, protože to jsou volby, které patří eh, k těm principům, které jsou u základu Evropského společenství. Takže ráda bych vám předala slovo, abychom také slyšeli váš názor a, a také mm, bych ráda potvrdila, že jak výbor kultury, tak všichni ostatní Eh, mají zájem o informace, které poskytuje observatoř. A my všichni eh, máme zájem na tom, aby údaje, které dostáváme eh, k dispozici, obíhala. A rádi bychom i podpořili observatoř, aby pokračovala ve své práci a aby, aby i pokračovala v tom projektu Malvíze. Děkujeme. Děkuji paní předsedkyně. Za komisi jenom pár slov eh, ohledně eh, observatoře. Děkuji mnohokrát za tuto studii. My máme opravdu úzké vztahy s observatoří, zejména tedy co se týče mého oddělení. Oni nám eh, poskytují řadu tedy podpory, ty údaje a tak dále. To je důležité taky eh, v rámci refitu při přípravě nové audiovizuální eh, směrnice, protože opravdu oni nám poskytují hodně eh, údajů a dat. A i kdyby tahle ta studie nebyla jedna z těch studií tohoto významu, tak pořád by to bylo velmi důležité. Já si myslím, že ty výsledky jsou velmi zajímavé. Co se týče veřejnoprávních vysílání, Tady máme amsterdamský protokol, je to otázka také subsidiarity, takže komise nemůže působit příliš mnoho v téhle oblasti nad rámec té státní pomoci. Nedávno ale komisař eh, Ottinger také se k tomu vyjádřil. Eh, my si velmi vážíme duálního systému, eh, tím, že máme jak komerční Eh, hráče, tak veřejnoprávní hráče na trhu. To je eh, velmi důležité pro Evropu a je velmi důležité právě eh, mít tuhle tu rovnováhu pro pluralitu médií. Komisař Ettinger také říkal, že vlastně digitální věk znamená více obrazovek. Eh, více publika a to samozřejmě znamená i jakousi příležitost pro veřejnoprávní vysílání, aby eh, vysílala eh, veřejnoprávní obsah. Také, jak už jsem říkala, když máme tolik obsahu mm, různého typu spolehlivosti, tak řada lidí samozřejmě spoléhá právě na veřejnoprávní poskytovatele jako na ten spolehlivý zdroj. Takže tohle je obrovská, obrovsky důležitá role a také příležitost. K tomu zbytku. Eh, ta směrnice audiovizuální je neutrální, definuje hodnoty, Eh, to znamená ochrana nezletilých, eh, ochrana proti eh, nenávistným projevům a podobně. A platí tedy pro všechny, jak pro komerční poskytovatele, tak pro veřejnoprávní poskytovatele. Jeden z aspektů veřejné konsultace, která také probíhá, k tomu se určitě ještě dostaneme v příštím bodu, to je právě něco, co je důležité, vlastně jak definovat ten obsah pro veřejnoprávní poskytovatele. To samozřejmě určitě bude součástí právě celé, eh, celého toho eh, mm, úkolu při hodnocení, vyhodnocování těch potřeb. Prezence. Ještě jednou vám děkuji za to, že jste přišli. Určitě počítáme s vaší podporou i pro práci parlamentu a tato studie bude pro nás určitě eh, důležitým pracovním nástrojem. Ještě jednou vám děkujeme a naschledanou. Eh, tak kolegové, eh, my budeme pracovat eh, v našich důležitých prezentacích a začínáme kolegyní Petrou Kamerevert s pravodajem. Je to zpravodaj pro akt o jednotném digitálním trhu a dnes máme prezentaci stanoviska. Připomínám vám jenom, že Pozměňovací termíny eh, se předkládají do 30. září a hlasovat budeme ve výboru 12. Eh, listopadu a potom 10. Eh, Vítre a inko. Ještě ráda bych chtěla dodat, že je důležité, abychom toto téma vzali vážně. Vy víte, že v květnu 2015 byla publikovaná Bobia materiál ke strategii o jednotném digitálním trhu a jedná se tam o lepší přístup k službám online v celé Evropě, jedná se o správné eh, podmínky pro sítě a je třeba eh, posílit ještě digitální ekonomiku v Evropě a i eh, obsahy audiovizuální. Strategická zpráva se v současné době vypracovává a e, směřujeme tedy k aktu o jednotném digitálním trhu. V červenci na konferenci předsedů bylo rozhodnuto, že ITRE a IMCO budou kompetentní výbory podle článku 55 a KULT společně s Jury a Slíbe se připojí na základě článku 54 nařízení. Byla to obrovská bitva, kterou jsme vedli společně a myslím si, že to je dobrý výsledek. Vyjednávání o, o, o rozdělení kompetencí mezi ty výbory, které na to mají zájem, eh, nakonec vedlo k dohodě, takže výbory, které jsou asociované podle toho článku 54, se zavázaly k tomu, že eh, vytvoří příspěvky, které budou omezeny v rámci jejich kompetencí. Takže já vás prosím, aby v okamžiku, kdy budeme zkoumat tu zprávu, abyste um, věděli, že ty připomínkové, že ty zprávy budete předkládat jenom v rámci kompetencí, kompetencí našeho výboru. E, tak to bude jednodušší a bude větší pravděpodobnost, že naše e, návrhy budou přijaty. Co se týče těch kompetencí kult, tak vám řeknu, že eh, se týkají především následujícího. Sekce 3.1, to je exkluzivní eh, kompetence, které se týkají eh, rámec médií pro 21. 21. století. Čili to je ta směrnice BMS. E My budeme mít propojené kompetence k sekci 4.1, to je tedy zkušenost s digitálními kompetencemi, protože eh, se tady soustředujeme na eh, e-learning a na podporu evropských škol a neustálého vzdělávání. To je velmi důležité a nebylo jednoduché eh, tuto kompetenci získat a děkuji za podporu, kterou jsme dostali. Čili toto je další přídavná kompetence a další je potom k bodu 2.4 a to je lepší přístup k obsahům digitálním a moderní evropský copyright. A to se určitě týká e, naší činnosti ve výboru KULT. Vyjednali e, jsme takový kompromisní balíček. Budeme mít podle článku 53 e, budeme mít posílení a vydáme i stanovisko ke otázkám Eh, platform online, čili tam se jedná o kulturní šíření obsahu podle bodu 331. Budete mít k tomuto doklady ze sekretariátu, ale myslím si, že eh, je důležité, abyste věděli, jak užitečnou práci jsme vykonali eh, v rámci jednotlivých výborů, abychom dostali právě tyto možnosti. Promiňte, že jsem to tak zdlouhavě uváděla, ale to je okamžik správný, kdy vám mohu Eh, informovat o tom, co jsme eh, vyjednali. Prosím, Petro, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Děkuji také Silvi. I na, děkuji za práci na konferenci předsedů výborů. To byl opravdu mm, tvrdý kus práce. A zase už vidíme, že digitální svět se nás opravdu týká a staví nás před velmi těžké problémy, které skoro nejsou řešitelné. Teď máme tedy eh, samozřejmě systém exkluzivních a také dělených um, zodpovědností s výborem IMCO, společně tady vlastně vzniká eh, eh, zpráva těchto výborů. Samozřejmě pak tam mají eh, své vlastní zodpovědnosti i výbory Jury, Ekontran, Inta, které se k tomu vyjadřují jako výbory, které poskytují stanovisko. Takže opravdu obracím se na všechny, kteří plánují předložit pozměňovací návrh, Držte se prosím těchto těch eh, všech eh, pravomocí, abychom eh, se tedy vyhnuli nějakému případnému sporu na konci. Takže řiďme se tím, kdo je zodpovědný za co a tak dále. K tomu jednotnému digitálnímu trhu. Jak už Silvia říkala, k té příslušnosti v oblasti audiovizuálních mediálních služeb, to se také potom vztahuje právě k té směrnici, nebo 3.2 2. Tady máme zase sdílenou příslušnost, tam je výbor EMPL, který se vztahuje k mediální kompetenci a k digital skills, tedy k digitálním dovednostem a my máme eh, taky dělenou eh, příslušnost eh, k otázkám autorského práva a potom máme takzvané 53+, plus, to je poměrně slavné, to se týká všeho, co se týká platform, Ono to opravdu bude všechno poměrně komplikované, takže já vůbec nevím, jak to nakonec všechno dáme dohromady mezi jednotlivými výbory, ale já opravdu doufám, že se nám to podaří. A nyní k tedy k samotné eh, věci. Eh, víme, že k tomu návrhu stanoviska jsem měla e, přesně 1500 znaků k dispozici, ty jsem snad dokonce i trošku překročila a nemohla jsem opravdu všechno uvést a jmenovat, e, co bychom e, rádi tam měli na základě vlastně té příslušnosti, kterou máme a z toho, co je pro nás opravdu důležité. Takže bod digitálních dovedností a kompetencí tam eh, tedy jsem na něj nezapomněla, ale ještě k tomu možná předložím sama nějaké konkrétní myšlenky. A nebylo to poprvé, co upozorňuji na to, že v Evropě potřebujeme větší angažmá, co se týče právě rozpracování těchto dovedností, eh, větší eh, vlastně vzdělávání k těmto dovednostem, vlastně tedy otázka mediální kompetence, která by začínala už vlastně hned eh, na základní škole nebo třeba také v mateřské škole a potom pokračovala celým vzdělávacím procesem až na univerzitu. Mm, také je potřeba zaměřit se na eh, školení školitelů, to znamená výuku učitelů a tak dále. Eh, tady právě nesmíme zapomínat na výchovu ke kritickému přístupu k médiím. Já jsem opravdu přesvědčena eh, o tom, že právě výchova k mediální kompetenci je nejlepší ochrana mladých lidí. Ještě k v souvislosti s tou chystanou směrnicí už jsme předložili dvě zprávy za výbor KULT, eh, na které můžeme nyní navázat. Eh, jednak to byla zpráva Sabínek eh, a ke konvergenci v tom audiovizuálním a mediálním světě a já jsem podala zprávu k mediálnímu světu a televizi a teď je vlastně otázka, jak eh, to můžeme vyvíjet tak, aby to bylo připraveno všechno na budoucnost, v, také v návaznosti na ty platformy, to bylo také velmi, velmi důležité téma, dohledatelnost těch obsahů, a na čem to všechno závisí, na čem závisí, že e, máme tohleto jakési e, privilegium ve vyhledávačích také nějakého obsahu a to bude mít e, velký dopad také na ustanovávání těch platform v digitálním světě. A také nesmíme zapomínat, že svět je stále méně Mm, lineární, takže to by samozřejmě měly odrážet i ty služby. E, proto je také důležité dobře stanovit i nastavení e, pravidel pro reklamy. Je samozřejmě legitimní mít zájem o financování, protože je potřeba nějakým způsobem financovat i e, ty obsahy, to zejména tedy ze strany těch soukromých televizí, soukromých poskytovatelů takže je opravdu velmi důležité, aby ta nová směrnice se zaměřila konkrétně na nové skutečnosti, které ovlivňují reklamu v těch nových podmínkách, tak aby také soukromní eh, poskytovatele eh, se nemuseli podřizovat nějakým eh, novým pravidlům, která jsou naprosto odlišná od toho, co třeba má, jaká pravidla platí jenom pro toho, kdo je jenom online. Potom je samozřejmě otázka ehm, těch redekčně odpovědných obsahů. Je potřeba eh, mít vždycky eh, vyváženost tedy k dostupnosti komunikací, eh, ke komunikaci. Konkrétní výzva je například o otázka umožnit ehm, takzvané veřejné voličské sítě a nějakým způsobem zabránit nelegálním e, obsahům. Tady musíme velmi detailně postupovat, detailně pracovat. E, e, tady zase jde o to, abychom jaksi nevylili dítě s vaničkou, co se týče těch otázek ručení, zodpovědnosti. Někdo zase musí zaručit, že pořád ještě bude platit svoboda slova že nedejde k nějakým přehnaným zase kontrolám internetového obsahu. Ještě eh, tedy k eh, autorským právům. Eh, publikum vůbec musí mít ale přístup k tomu obsahu. Nejlépe zabráníme nelegálnímu obsahu tím, že zatraktivníme legální přístup k tomu obsahu. To už jsme častokrát požadovali abychom měli třeba nějaké systémy mikroplateb, aby právě eh, lidé měli snazší přístup k obsahu, eh, za který si zaplatí eh, snáze. A to potom také musí být prostě jednoduché, nemůže to být tak komplikované, jako je tomu kolikrát dnes. A, takže když zajistíme to férové eh, taky spoplatnění, eh, zatím eh, žádný umělec na tom ještě nějak moc nevydělal, takže je potřeba se opravdu hodně pobavit o tom autorském právu, abychom posílili tu možnost otevřít se digitálnímu světu, aniž bychom zanedbali otázku tedy eh, ocenění eh, autorů. A další takové eh, možná okrajovější téma je potom třeba téma, které se příliš nediskutuje. Tady vlastně souhlasím s tím, co říká komisař Oettinger že ty prémiové obsahy, ten blok um, má smysl. Já jsem opravdu přesvědčena o to, že právě to s, tyhle ty prémiové obsahy ehm, je možné zablokovat. Představíme si třeba nějakou malou rozhlasovou stanici, která by jinak vůbec neměla možnost získat licenci pro celou evropské vysílání, pokud by to museli dělat, tak by to samozřejmě dělat nemohli a to by bylo nebezpečí pro eh, kulturní rozmanitost v Evropě a proto musíme opravdu postupovat opatrně ohledně toho, co se tedy týče toho geoblocking. Potřebujeme tedy nalézt nějaké rozumné řešení. A ještě něco dalšího, eh, to je zase otázka eh, portability, přenosnosti toho obsahu. To znamená, prostě získám něco v nějaké členské zemi nebo u nějakého eh, poskytovatele, třeba Sky. A to je potřeba, aby bylo možné se to přenášet z jedné země do druhé, ať už jakýmkoliv ehm, eh, přístrojem nebo eh, uložené jakýmkoliv způsobem, tam už jsou technologické možnosti velké, takže tady zase potřebujeme rozumné nařízení, co se týče toho geoblocking, tady musíme odlišovat geoblocking na jedné straně a portabilita na druhé straně. Co se týče toho geoblocking, tak eh, tam bychom měli zvážit eh, takovou myšlenku z jiné směrnice, eh, kterou bychom přenesli tedy i do této nové směrnice. Tedy cílem by mělo být Eh, umožnit přeshraniční eh, eh, šíření a samozřejmě nezapůlat, nezapomínat ale tedy na autorské právo které, právo, které by mělo být usazeno v zemi původu. Jinak si myslím, že tady je ještě celá řada věcí, které můžeme prodiskutovat. Napsali jsme tedy ty dvě zprávy, které už byly schváleny. Tam je celá řada myšlenek, nápadů, které ještě můžeme znovu oživit a znovu se jim věnovat. Řadu věcí už jsme tam tedy zajímavě eh, zpracovali a já se těším na vaše další podněty, tak abychom tedy došli k nějakému stanovisku i zde, které potom eh, bude zvažovat i komise ve chvíli, kdy jde o regulování toho geoblockingu eh, nebo přípravy té směrnice nebo jiných nařízení. Děkuji. Grazie Petra, anche per... Děkuji eh, Petře za eh, eh, naprosto jasné návrhy a předám hned slovo kolegům, kteří prosili o slovo. Tak vezmu. Děkuji Petře za toto stanovisko, když to bylo velice stručné, ale bylo to velice jasné. A jedno naprosto jedn, zřetelné. A to, co nám zde řekla, vysvětlují eh, to, co si náš výbor očekává. Očekáváme, že se snad dozvíme něco víc než ty čtyři body holé. A co se týče některých zvláštních témat, například ochrana mladistvých nebo vzdělávání, nebo případné eh, kompetence a kvalifikace digitální, ty digital skills, tak to jsou témata horizontální, která se objevují v mnoha jiných zprávách, čili my nemusíme nic znovu eh, od začátku vynalézat. Eh, tato tato zpráva tedy vlastně přebírá tyto konsolidované koncepty a koncepce a my je samozřejmě budeme předkládat a budeme sledovat tu linii, kterou zpravodaj nám, eh, nám zde naznačil. My jsme se dobrali již konsenzu i v minulosti a já tedy budu velice ráda spolupracovat i na těchto pozměňovacích návrzích. Co se týče copyrightu, tak Petra Kameren má zcela pravdu je to eh, diskuze, která je nutná, nezbytná, protože eh, jsou tu některé eh, věci, které, když je posloucháme, zní krásně, ale když se potom přenáší do skutečnosti, tak potom vlastně odpovídají jenom na populistické návrhy, ale nejsou vůbec účinné ve skutečnosti. My musíme zcela objektivně a správně vzít v úvahu všechny aspekty a to platí pro eh, kinografii, kinematografii, pro sport a tak dále. Já zcela sdílím to, co Petra Kamerevert říkala. Eh, hovoří se zde v Bruselu často a diskutuje se, ale když se každý z nás vrátí zpátky do své členské země, tak eh, najednou čelíme úplně jiným skutečnostem. Někdo vlastně v tom malém společenství Eh, si stěžuje, že určitá série není vůbec k dispozici v, určitý, v určitém jazykovém rejstříku nebo v určitém rozmezí časovém. To jsou prostě potom témata, s kterými se musíme vyrovnávat. Eh, je tady, tady mnoho požadavků a ne eh, vždycky je jednoduché všechny uspokojit. Není to možné uspokojit současně Eh, diversita kulturní v Evropě je veliká a je mnohem širší, eh, než tomu je například ve Spojených státech. A v tomto smyslu ta situace je těžší a musíme eh, naše stanovisko ohledně digitálního trhu bránit. A co se týče copyrightu, přístupu online a to v každém eh, místě, v každém, mm, na každých stránkách. To jsou věci, které my musíme interpretovat právě optikou a vzorném úhlu té eh, evropské rozrůzněnosti kulturní. Také já bych chtěla, aby zde byla více produk, eh, produkcí, které nespadají do mainstreamu, ráda bych viděla, že se bude vyrábět, produkovat eh, něco jiného, s, jinou, s jinou sensibilitou, než je ten převládající hlavní benzinový proud. A myslím si, že na tom se nicméně v našem výboru shodneme. Mm, kolega Strojevský a potom kolega Trup a pak uzavřeme diskuzi. Já bych eh, eh, začal výrazem facto soucitu a to je opravdu eh, těžké téma a chtěl bych tady eh, poděkovat, pogratulovat paní kolegyně, eh, že se ujala tak těžkého tématu. Tři body. V této rezoluci máme tři různé kompetence. Technologickou to za prvé, za druhé právní a za třetí obsah. Čili obsah toho, co je na digitálním trhu. V té první části eh, jsou kompetence výboru kulturního nulové. My nemáme technologické kompetence. My můžeme eh, sem tam říci, že přejeme si technologickou neutralitu, což je samo o sobě dobře, jenomže není to úplně možné. Co se týče práva, tak to je zase dominantní kompetence jury a my eh, v této oblasti musíme hovořit eh, jasně a jednoznačně o tom, že je důležité zachovávat autorská práva. To je jediná část eh, práva, eh, do kterého máme co mluvit. Za to obsah, to je něco jiného a tady se musíme brát o to, aby ten obsah odpověděl, odpovídal těm tezím, o, kteří, o kterých hovořila paní kolegyně. Především dostupnost musíme tvrdit, že technologie ani právo nesmí obsahovat přístup spotřebitelů k obsahu, zejména k obsahu vzdělávacímu a kvalitnímu. A ještě poslední věc. Musíme být velice přesní ve formulacích. V prvním bodě je návrh likvidovat rozdíly mezi lineárními a nelineárními službami. Je třeba jasně říci, přesně říci, eh, o co jde, poněvadž eh, to, eh, ta, ta, jak se tady poříta, ta likvidace není dost dobře možná. V těch lineárních službách tam je možno posluvat mnohem více než nelineárních, kde je Eh, daleko silnější komerční sektor a přesto tady dochází ke splývání. Dále my eh, bojujeme za autory, ale také za přístup pro spotřebitele a tedy bojujeme o snad nejtěžší kompromis na světě. Také je třeba eh, mít na paměti, že autorská práva nevždy patří autorům. Svět se rozvíjí tak, že autoři pod různými podvem různých eh, okolností eh, ztrácejí nebo již ztratili svá práva, tedy práva ke svým eh, dílům. A tady jde, abychom se, abychom se snažili chránit práva pro autory, ne pro někoho jiného. Děkuji. Nyní Helga Trüpp. Ano, děkuji. Eh, chtěla bych eh, poděkovat Petře za investovanou práci a taky za jasné vymezení našich témat. Já bych eh, chtěla říci, kde tě plně podporuji. Ano, potřebujeme jasnou definici Eh, toho, co jsou to audiomediální mediální služby, audiovizuální služby a ty takovou, aby vydržela. A také eh, je třeba, abychom eh, zajistili to, že i veřejnoprávní vysílání rozhlasové bude mít ve veřejných sítích jasné místo. Také pokud se týče mediální, tedy eh, eh, vzdělávání v oblasti mediální kompetenci, to je ta nejlepší ochrana mládeže. Eh, co se týče platform, ano, nelegálních nabídek, nabídek je hodně, ale prostě je jasné, že musíme mít jasné nestátní postupy a ne, ne něco, co tady obchází právní stát. Tak je to správné a já eh, už léta říkám, že je třeba podporovat podporovat eh, legální nabídek, poněvadž tedy tím, že bude k dispozici více legálního obsahu, se budou lidé odvracet od obsahu nelegálního. Pokud se týče geoblockingu, to je komplikovaná otázka. Eh, ano, je to tedy na jedné straně okrajové, okrajová záležitost, a na druhé straně třeba říci, jestliže Eh, máme eh, spotřebitele, eh, kteří k tomu přicházejí, přistupují mezinárodně a rádi si zaplatí za nabídku v cizině, tak samozřejmě, že nesmí se, nesmí se tady porušovat ta takzvaná release windows, tedy kam, kam co se pouští, jaký obsah ale jinak by ten přístup měl být možný. Dále ozývají se úvahy a myslím si, eh, že to tak skutečně je správné, že nesmíme eh, nutit lidi do celoevropských licencí. Ano, my sice tedy chceme rozmanitost v Evropě, ale pokud máme tedy licencování, no měli bychom podle jazykové skupin, tak to už by bylo něco jiného. Eh, také Eh, tady zmínila prémiový obsah, čili jak toto definovat, co to znamená. A pak přenositelnost, to si myslím, že ano. Tady eh, myslím, že eh, jak poskytovatele, tak komise je k tomu jaksi otevřená, že prostě když člověk chce něco někde koupit, tedy z jiného státu, tak to mm, proč ne, že? Takže toliko ode mě, děkuji vám. Grazie i per... Děkuji. A není, než si vyslechneme zpravodaje, tak dám slovo komisi, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, děkuji vám za myšlenky, eh, už eh, vyzrále myšlenky, které tady zasněly. Ano, eh, Parlament vydal už dvě zprávy, které jsme si samozřejmě pečlivě pročetli a konstatují, že eh, se zde pracuje na velmi solidní základně a s hloubkovou znalostí věci. Eh, tak eh, já myslím, že vy jste tady eh, eh, správně eh, identifikovali definici audiovizuálních služeb a působnosti té směrnice. Ano, toto je skutečně nejednoduché. Je dobře, že hovoříte současně o otázce platform a copyrightu poněvadž když máme tedy eh, působnost eh, směrnice a definice, tak tady je vidět, eh, že vnímáte tu vazbu. Tady máme různé kontexty, kontexty platform obecně a tak dále, také kontext copyrightu a boj za legálnost a tak dále. Myslím, že je důležité si tedy vnímat to, v jakém kontextu je třeba pracovat s jednotlivými problémy, protože ty problémy jsou občas eh, podobné a eh, jsou tedy omezené třeba geograficky. Eh, co se týče postupů, tak my se blížíme k tomu, eh, k závěru veřejné konstací o EVMST a také budu tady potom proběhne refit a příští rok bude návrh na stole. Čili mm, my eh, samozřejmě teď se budeme zabývat tím, co šlo z té veřejné diskuse a pak nás budou zajímat zpětná z parlamentu. Co se týče pratvorem, 24. Eh, eh, září k tomu bude zahájena veřejná konzultace. A co se týče copyrightu, tak myslím, že eh, si také uvědomujete, že je to otázka rovnováhy. Rovnoha mezi Eh, otevřením a eh, trhu a eh, odměňováním těch, kteří přispívají boje proti nelegálnímu obsahu, přenositelnost, geoblokování a tak dále. To jsou všechno prvky, které spadají do našeho posouzení situace a z toho tedy uvidíme, jaké budou další kroky jak se tedy dostat k tomu konečnému cíli. A jak víte, komise nyní pracuje na svém pracovním programu, který bude zveřejněn příští měsíc a bude řečeno, jaké konkrétní kroky se mají odehrát právě v té oblasti copyrightu. Tak to je všechno. Děkuji vám. Děkuji za tento komentář. Chtěla bych jenom připomenout, dvě věci. Za prvé, děkuji eh, Petře za eh, zajímavou diskuzi, když jsme diskutovali při prvním čtení. A nežli vrátím slovo Petře Kamerever, tak bych chtěla připomenout, že eh, my, DG Connect, DG Connect a komise chceme sledovat již přípravu této směrnice a zajímá nás, jak bude pracovat. Ja, vielen herzlichen Dank. Děkuji mnohokrát za všechny připomínky. S technikou a e, autorským právem, ano, nemáme tady e, pro nic e, ty rozdělené pravomoci mezi ITRE, IMCO a KULT. Ono to závisí na tom, a to doufám, že je také stanovisko, se kterým souhlasí komise, že e, je potřeba e, revidovat tu směrnici tak, aby byla připravena na budoucí e, výzvy a také, aby byla technologicky neutrální. To znamená, sázíme na technologickou neutralitu, protože na jakých přístrojích se v, budoucnosti bude tedy šířit ten obsah. Tady vlastně jde zejména o otázku také redakční odpovědnosti. Takže je potřeba, abychom zachovali neutralitu vůči technice a technologiím. Potom samozřejmě máme ty zásadní otázky, jako je autorské právo, to je potřeba vnímat z pohledu uživatele a také autora. Mm, dostupnost, eh, vyhledatelnost, to už jsem jmenovala, tohle to jsou centrální témata, zásadně důležitá, která je potřeba zpracovat. Mm, dříve jsme měli situaci, kdy jsme hovořili o must carry, to je tedy o otázkách, které obsahy musí být eh, nějakou sítí přenášeny, ale to bylo ještě v dobách, kdy jsme se bavili také o nedostatku frekvencí a o kabelech a podobně. O tom už dnes nehovoříme. Dnes už hovoříme o rozmanitosti a právě tedy o té dostupnosti těch obsahů na platformě. A co já si představuju pod prémiovým obsahem? Tak tam si představuju třeba nějaký velký hollywoodský film takže můžeme mít mm, eh, třeba nějakou soukromou eh, událost někde v Evropě, kde si někdo koupí tuhle tu eh, prémiovou událost. A potom samozřejmě není možné si koupit licenci pro celou Evropu, protože to by prostě nezaplatili. To je tedy jedna část, kde říkám, ano, to by mohl být takový prémiový obsah, aby potom to nebylo nějak přehnaně drahé. A potom možná ještě další věci jsou třeba sportovní práva, fotbalová práva. Tohle si myslím, že stále ještě národně by mohlo být dáváno na trh. A tam si umím představit, že bych řekla, dobrá, tady můžeme tedy mít eh, geoblocking, v takovémto případu by to tedy bylo eh, nějak eh, zdůvodnitelné. Teď se ještě tady musím podívat, zda jsem nic nezapomněla. V zásadě je to tedy vše. E, těším se tedy na vaše podněty, na vaše pozměňovací návrhy, také e, co budete mít k tomu, e, co říkáte k autorským právům. Souhlasím s tím, co tady zaznělo. Ono prostě potom jde taky samozřejmě o ty formulace, abychom to tam dobře naformulovali, aby to bylo jasné a zřejmé. Ještě jednu poslední věc Myslím si, že tady máme nedorozumění, co se týče lineární a nelineární. Tady nejde o online a ne online, tady jde o to, že je lineární vysílání, nějaké klasické televizní e, vysílání, nějaká prostě v nějakou určitou dobu se to lineárně vysílá, anebo potom je nelineární vysílání e, na internetu, to je tedy časově suverénní, svrchované a to je ten rozdíl. Zatím jsme k tomu měli eh, televizní směrnici a potom zase u té poslední, od toho posledního přeskumu audiovizuální směrnice už jsme se snažili trošku lépe rozlišit tu definici těch lineárních a nelineárních služeb a ještě si myslím, že bychom se nad tím asi měli nadále zamyslet, jak bychom to zase lépe zpracovali pro budoucnost kde máme opravdu ty rozdíly, které jsou potřebné eh, mezi tím lineárním a nelineárním vysíláním. Grazie Petra. Credo... Děkuji Petro. Myslím si, že to byl velice zajímavý začátek a nebudu už nic jiného dodávat. Budeme mít pozměňovací návrhy, a které potom um, určí potom další sled událostí. Bude velice důležité mít tyto pozměňovací návrhy k, k vypracování konečné verze textu. 30. září tedy je ten termín, kdyby se měly předkládat tyto pozměňovací návrhy. 12. listopadu budeme hlasovat ve výboru a IKO, IMKO 10. prosince. A nyní přejdeme k první výměně názoru eh, zpravodaje Julie Wardové úloha mezikulturního dialogu, kulturní rozmanitosti a výchovy k základním hodnotám Evropské unie. Nemusím vám připomínat, jak je to důležité, jak jsme měli důležité slyšení minulý týden. Toto téma bude eh, stále důležitější a jistě eh, Julie bude umět eh, splnit naše očekávání, která máme k této důležité zprávě. Takže Julie, dávám vám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. A Děkuji všem za přítomnost a za podporu při zpracování této zprávy. Eh, ten dialog je mimořádně důležitý a to, že a jak eh, spolu eh, komunikujeme, tak to skutečně je naprosto klíčové, poněvadž v naší společnosti přibývá obrovský výzev. Tak já bych teď eh, jenom eh, načrtla některé z, něco z toho, co spadá do té zprávy a určitě eh, se těším na vaše připomínky. Tak my jsme absolvovali jeden, jedno setkání stínových zpravodajů a Měli jsme také mnoho kontaktu s občanskou společností, s eh, lidmi, kteří jsou eh, eh, tedy činní ve vzdělávání a tak dále. Po nás jde o podporování mezikulturního dialogu, lepšího vzdělávání, lepší soužití, aktivnější eh, občanské soužití a sounáležitost. A eh, k těm klíčovým věcem patří toto. Evropa se musí eh, se postavit marginalizaci, netoleranci, sociální netoleranci, diskriminaci a tak dále my eh, musíme posílit zdravý dialog, který vyučuje a vede k lepšímu porozumění a to tak, eh, že eh, tedy postavíme nové základy pro inkluzivnější a pluralističtější společnosti. Toto je záležitost zejména tedy politická, je to mezera mezi politikou a společností, která, jak se zdá, tak narůstá. E, musíme reagovat na krizi, která není jenom ekonomická, kulturní. My máme čtyři pilíře. E, podpora interkulturního dialogu, kulturní diverzita a zapojení. Za druhé, e, posílení eh, role neformálního formálního vzdělávání a celoživotního vzdělávání. To znamená eh, vzdělávání a výchova nejenom ve školách. Za třetí eh, podpora civilní té občanského vzdělávání a aktivního občanství. A myslím, že to si přejeme všichni. Přejeme si, aby mladí lidé se zapojovali do společnosti a přejímali tam své role eh, zcela vážně. A další je boj proti rasismu, xenofobii a boj proti příčinám eh, extremismu. Myšlenka eh, toho, že by tedy komunita, obec, obecnost měla být klíčem tady k tomu, to je nutné. Tady musíme mít jakési dědictví. Já jsem četla zprávu o interkulturním dialogu z roku 2008 a tam byla eh, řada úžasných projektů, ale zdá se, že to dědictví, které máme, to není tak dlouhé a hluboké, jak by mělo být. Další fokus je role Eh, občanské společnosti a eh, obcí komunit. A tady eh, my jsme, my jsme zde měli mnoho lidí z občanské společnosti. Měli jsme zde slyšení minulý týden a byly to nejenom moje otázky, bylo tady mnoho otázek od lidí, které přicházeli zvenku. Další věc, mladí lidé Eh, kteří se zabývají budoucností a aktivní občané eh, zabývají se také eh, vyloučenými komunitami, genderovou perspektivou. A to všechno jsou nástroje interkulturního dialogu. A samozřejmě to je také zodpovědnost našeho výboru, také sport, nejenom umění. My jsme tady měli v posledních týdnech Eh, mnoho skvělých expertů na sport. No, eh, výuka dějin, to by neměla být něco, co rozděluje, co jakousi soutěží, ale měla by to být interkulturní záležitost která bude vztah k naší minulosti, k našemu kulturnímu dědictví. To je věc, která zde ve výboru je velmi důležitá. Patří to vlastně k těm klíčovým oblastem, na nich pracujeme. Dále školení a výchova komunitních pracovníků, učitelů a také interkulturní dialog a externí vztahy. tak zde se vyjádřilo mnoho lidí z různých komunit, z různých částí společnosti o tom, jak je kultura důležitá eh, v, tom, v těch externích stazích. Měli jsme také eh, kvalitní setkání s výborem AFET. Čili tady také překládáme určitá doporučení. No a já mě tedy se těším na názory poslanců. Děkuji, Julie, za, eh, za to, že vytyčila všechna tato témata, která jsou zcela zásadní pro tuto zprávu. Je to velice náročná zpráva. A nyní dám slovo kolegovi Olvenimu. Děkuji. Děkuji. Ano, uh to, že je to v angličtině, to je velká <laughs> výhoda pro vás. Ano, já taky využiji svého mateřského jazyca, jazyka. Já děkuji za tuto zprávu. Myslím si, že je velice důležité, že jsme se setkali také jednou v průběhu léta a že stínoví zpravodajové eh, z různých politických skupin měli možnost výměně názoru. A Já doufám, že to všechno také bude bráno v úvahu. Já jako stínový zpravodaj za EPP chci zdůraznit několik věcí. Důležité je analyzovat problémy přesně, čili musíme se zaměřit také na toto téma a zároveň na právní prostředí. Nemáme dost jasno v tom, co můžeme a co nemůžeme dělat vycházíme z různých kontextů, ale musíme překročit vlastní stíny a e, vyslat jasný signál. Toto je mimořádně důležité. Pro mě je nejdůležitější rozumět a být chápán. Myslím si, že toto je jako postoj celkem jasné. Je to docela dobré východisko. Ano, je třeba Eh, ty ostatní rozumět, akceptovat je a snažit se pochopit jejich eh, názory, i když eh, jsou velmi vzdálené názorům mým. Myslím si, že toto je velice důležitý postoj. Pokud hovoříme o vzdělávání a výchově, toto je snad to nejdůležitější. To znamená diagnóza a snaha vzájemně si porozumět. Důležité rovněž je, Eh, mít eh, jasný pohled na věc. A toto je jedna z mých eh, specializací, tedy interkulturní aspekty. To je velice důležité podle Lisabonské smlouvy. Lisabonská smlouva totiž stanoví, jaké je jak, jaké je právní prostředí, což někdy není jednoduché. A také bych chtěl upozornit na Eh, dialog mezi různými náboženstvími. Zde v Evropě je poměrně mnoho lidí, kteří se domnívají, že eh, náboženství souvisí s minulostí. Nicméně každý den vidíme, že mnozí to vnímají jinak, že to tak prostě není. Proto si myslím, že je důležité vyslat signál, tak abychom eh, to viděli prostě reálně, abychom pochopili tu sociologii, ten kontext. Náboženství je velice důležité, a to přímo a nepřímo. A je to klíč k řešení konfliktu a budování míru. Myslím si, že to je velice důležité, bez ohledu na to, zda jste věřící či ne. A je to důležité a je třeba to jasně artikulovat. Pak bych chtěl říct další bod. Máme eh, společné kulturní dědictví, vycházíme ze společného kulturního kontextu, eh, který nás drží pohromadě. A to je podle mě velmi důležité. Když eh, hovoříme k mladým lidem, s mladými lidmi, a to je důležité, to je jedna z, z hlavních smyslů této zprávy. Čili je třeba se odvolávat na naše dědictví, poněvadž pak máme se o čem bavit, pak chápeme eh, naši vlastní identitu, víme, čím jsme jakožto Evropané. Mezi návrhy EPP se nachází také návrh, který hovoří o pluralitě a extremistických tendencích. Na to se musíme zaměřit, s tím se musíme zabývat a bez dialog s extrémy. Je třeba navázat určitý dialog s nimi. Je, je třeba také obracet se na ty, kteří stojí na periferii. Kulturní diverzita. Otázka je, zda představuje hodnotu navíc nebo je spíše zátěž pro společnost. Já myslím, že to si zaslouží hlubší úvahu. A možná ještě jednu větičku bych přidal. Je třeba klást důraz na osvědčené postupy, tedy zaměřovat se na pozitivní příklady. A já se velice těším na první zprávu. První. Omlouvám se, musíme eh, vás požádat o to, abyste byli stručnější, protože jinak nebudeme mít dost času na ostatní kolegy. Nyní kolega Zdrojecký, stínový zpravodaj. Ano, zkuze, ano. Zdrojecký, sorry. No, no, Krasnovesky. Eh, Krasnovesky. Um, sorry. Nie szkodzi, polskie nazwiska są do siebie ano, ano. E, v polská příjmení jsou, se, se, se vám srplývají a to, to chápu. No, e, těžko hovořit o zprávě, kterou tady ještě nemáme. My jsme e, se o tom bavili na zasedání zpravdajů samozřejmě, ale já tady chci zmínit jednu obtíž, kterou tady vnímám. Ta potíž vyplývá z toho, v jaký vztah vidíme mezi těmi třemi elementy v titulu této zprávy, tedy eh, to je eh, propagace hlavních eh, hodnot, základních hodnot Evropské unie, druhá je interkulturní dialog a třetí je kulturní rozmanitost. Proč? Protože mezi těmito třemi prvky vnímám jisté napětí kulturní rozmanitost znamená také různost hodnot. Čili eh, jestliže se, eh, jestliže se tedy eh, v základních hodnotách rozcházíme, tak které potom jsou základní a které ne. Je to tedy dialog s, s lidmi, kteří neuznávají naše základní hodnoty. Jak má vypadat takový dialog? No to něco mimořádně důležité otázky a odpovědi vůbec nejsou jednoduché. Je to prostě tak, že dialog spočívající v tom, že e, komu si e, dogmaticky vněcujeme své hodnoty, páč je prostě považujeme za správné, tak to potom není dialog. Čili já skutečně jsem zvědavý, jak paní zpravodajce se podaří z toho vybřednout. No, není nic jednoduchého. A to je skutečně v podstatě filozofický, filozofický problém. Importante, věru. E... Děkuji. Aha. Děkuji, paní předsedkyně. E, co se týče této důležité zprávy, paní kolegyně Julie Ward, Musím říci, že eh, se nacházíme v historickém okamžiku, jak politického, tak sociálního pohledu. A toto je nejlepší okamžik pro Evropský parlament, aby prosadil svůj hlas, aby podpořil tedy ty dialog a rozkulturní rozmanitost mezi národy. Můžeme vypracovat inteligentní řešení, pod, hlavně v kontextu migrační krize. Tato tragédie, která se nachází v současné době hlavně ve středozemí, kde vydáme eh, tisíce imigrantů, kteří umírají v Turecku, je to velice těžké. A je velice těžké otevřít například hranice mezi Srbskem a Tureckem, jak to bylo oznámeno včera. Ale kromě těchto faktů je jedna otázka, kterou nemůžeme nechat stranou. Evropa eh, se musí otevřeně postavit k integraci mezi různými kulturami, mezi náboženstvími a e, kulturami. To je vlastně příležitost, není to ohrožení. Jako e, stínový zpravodaj pro ALDE bych chtěl e, přispět k této zprávě několika body. Především bych chtěl zdůraznit důležitost a rozmanitost kulturní mimo Evropskou unii. Je třeba vytvořit novou kulturní diplomaci. Kultura může se stát velice významným prvkem, který ovlivní eh, mír a rozvoj v různých zemích. To je eh, stanovisko, kterou já sdílím s vámi a to jsem také vyjádřil ve svém stanovisku eh, tam, kde se hovořilo o vztahu Evropské unie a OSN. A potom druhý bod, strategické partnerství mezi UNESCO a Unii. To je zcela důležité, je třeba, abychom spolupracovali a aby zpráva UNESCO na rok 2015 měla další novou kapitolu, která bude se týkat mechanismu ochrany rozmanitosti eh, kulturní v případě humanitárních krizích. A třetí bod je třeba se zasadit o to, abychom podpořili univerzální evropské občanství. Musíme eh, podpořit tedy práci eh, rady a toto je příležitost pro to, abychom pomocí didaktických projektů a vzdělání multikulturního, abychom přispěli k porozumění mezi různými kulturami. A no, různými kulturami, které dnes eh, vlastně vytváří eh, tuto různorodost evropského panoramatu. A toto panoráma je stále obohacováno den ze dne. No a nyní předám slovo kolegovi Maragalovi. Děkuji, paní předsedkyně. Ano. Podívejme se na eh, práci eh, paní poslankyně Bordové. Myslím si, že zde vložila obrovské úsilí do této zprávy. My se nebudeme jenom bavit na touto e, budou tam ještě velice složité body, nad kterými se budeme muset pozastavit. Už minulý týden jsme se museli pozastavit a ona o tom i diskutovala. Děkuji za to. My jsme hovořili o hodnotách, o sdílení zkušeností například eh, mezi eh, muslimy v Evropě. To bylo to setkání poslance Trupela, který to zorganizoval. Bylo to velice důležité a zajímavé i v rámci této diskuze. Evropa má svoji historii válek, míru, eh, různých států. A Někdo, eh, jsou tací, kteří říkají, že dnes Evropa je lépe vysvětlitelná na základě urbanizovaných oblastí, spíše než na základě hranic. Pak je tady ten aspekt kultury, náboženství, kulturního dědictví. Eh, je zde spousta eh, složitých aspektů, které nicméně představují i bohatství Evropy. My všichni hovoříme neustále o krizi uprchlíků, ale musíme si připomenout, že uprchlíci dnešní nám vlastně přináší obrovský dárek. Oni nás nutí, abychom se stali Evropou. Oni nás nutí k tomu, abychom reagovali a abychom jednali jako Evropané. A myslím si, že bychom eh, toto, tento nový aspekt neměli podceňovat. A tento poput, kterým nám tyto uprchlíci vlastně dávají. A jsem zcela uh, zajedno uh, s tím, uh, co to zaznělo. Myslím si, že je důležitá role výchovných systémů, samozřejmě. Je to jednoduché tvrzení, ale je to mnohem těžší uvést do praxe. Nicméně, jako hodnota Erasmus udělala pro Evropu mnohem více než eh, spousta směrnic, smluv, eh, o nich se tady tak často diskutuje a které, se nám, které my tady vypracováváme a hlasujeme o nich. Stejně tak, když se podíváme na Evropu jako eh, systém městských prostorů, to je důležité, ale Evropa je i systém různého soužití v rámci měst a tyto modely soužití nás vedou buď to k řešením nebo k různým rozporům. Když se podíváme na to, co se e, dělo před pěti, deseti, dvaceti lety, tak e, vidíme, že e, se to obrází k tomu, co se dnes odehrává ve španělských a anglických městech například. To jsou složité věci a já tím skončím, paní předsedkyně musíme se podívat na ten scénář, v němž pracují výchovné systémy. A ukončím to krátkou úvahou. Evropa je celek, který se skládá eh, z různých realit. Hledáme nicméně něco společného, hledáme sdílené hodnoty. Čili bychom měli chtít eh, po vzdělávacích systémech našich členských států, aby eh, našli přidanou hodnotu, abychom eh, nevnucovali nějaké mýty nebo předem dané kategorie. Jenom tak můžeme dospět k dobrému mm, budoucnosti. Máme výbornou minulost, ale musíme vypracovat i dobrou budoucnost. A tím, když najdeme dobrou, eh, dobré řešení, tak uspějeme. Ano, bohužel nemáme moc času, já vás prosím, abyste byli struční. Máme ještě jednu zprávu, takže prosím vás, kolegyně Šojdrová. Ano. Děkuji, já budu velice stručná. Chtěla jsem poděkovat Žili za to, že uvedla tuto zprávu, za její prezentaci. Myslím si, že ta zpráva musí připomenout, jaké jsou evropské zásadní hodnoty. Eh, vidím stále, že Evropská unie má určité devizy a myslím si, že ta jednota v rozmanitosti je velice důležitá. Vidíme, že tyto hodnoty jsou stále aktuální i v té eh, krizi uprchlické, kterou prožíváme. A tyto hodnoty jsou ještě aktuálnější než dříve. A například existují různé eh, přístupy existují různé problémy a my eh, musíme respektovat tuto rozmanitost. Je třeba být solidární, ale zároveň musíme i respektovat různé názory. Můžeme používat eh, programy a nástroje, které jsme již užívali v minulosti, to je formální vzdělání, neformální vzdělání, eh, o něm jste se zmínila, ale myslím, že je třeba vymyslet i nové nástroje a nové možnosti to jest jak, jak dospět k porozumění, jak rozvinout ten mezikulturní dialog. Takže děkuji, děkuji a e, velmi vám e, gratuluji a děkuji za tuto spolupráci. Děkuji. A nyní dám e, rychle slova komisi, jenom velice stručně děkuji Eh, zástupcům komise, že zde přišli. My jsme minule eh, eh, nemohli vám dát slovo, takže dnes za to se omlouvám, protože jsme museli odjíždět. A dnes vám dáme slovo a potom nakonec to schrne ještě Julie. Děkuji, já jsem Silvia Kamen z DG Ag. Děkuji vám mnohokrát za tuto rozpravu. Vítáme tuto zprávu. Myslíme si, že může přispět k práci komise. Jak víte, po teroristických útocích na začátku tohoto roku na návrh komisaře Navačiče a Francie byla svolána neformální schůze ministrů v Paříži, to bylo v březnu, kde eh, ve společném prohlášení se potom zdůrazňovaly hodnoty občanství, vzdělávání, nenásilí. Eh, tohleto prohlášení je v podstatě ve stejném duchu jako to, co jsme si právě vyslechli od paní Ward také to je v souladu s tím, eh, jak k tomu přistupujeme my na komisi. Eh, rozsah pařížského prohlášení je v podstatě podobný těm základním myšlenkám eh, zprávy paní Ward. Překračuje to otázky radikalizace. Není to pouze o radikalizaci, je to v podstatě o podpoře základních hodnot mezikulturnímu porozumění, boji proti diskriminaci a je to také o integraci migrantů a znevýhodněných ehm, žáků, což je eh, velmi aktuální taky ve světle uprchlické krize. Eh, pan komisař už říkal, že je zavázán tomu, že eh, toto prohlášení bude mít Eh, nějaké následné kroky. Teď se na tom tedy pracuje, na nějakém jasném formátu. My tedy vítáme i tuto zprávu a samozřejmě rádi budeme spolupracovat s parlamentem ohledně tohoto tématu společná zpráva, která, jak víte, byla přijata na konci srpna, stanovuje priority pro následujících pět let v oblasti vzdělávání a školení a právě klade velký důraz na tuto věc, na uplatňování pařížského prohlášení, pařížské deklarace, také budeme využívat eh, různé nástroje z EU 2020 eh, a z programu Erasmus. Například to vzdělávací fórum, které proběhne 19. Eh, a 20. října, tam se určitě všichni obdrželi pozvánky. a právě se tam eh, budeme zaměřovat na konkrétní panelovou diskusi eh, a workshopu k tomuto tématu. Děkuji mnohokrát. Ještě kolegyně, prosím, k kultuře. Chtěla jsem jenom dodat, já jsem i Nikola Robertson, také z DGIAC. E eh, k tomu, co říkal komisař Navračič na konferenci lucemburského předsednictví, vy jste tam byla také přítomná komise zvažuje nový přístup ke kulturní diplomacii s ESVČ a s dalšími službami eh, komise, také ve spolupráci s UNESCO. To je obrovsky důležité v naší stávající práci, také v rámci eh, úmluvy z roku 2005 o eh, ochraně kulturní diverzity také je zásadně důležitá role občanské společnosti. Abych vás nyní chtěla informovat o tom, že e, budeme mít strukturovaný dialog s občanskou společností a tam právě se budeme věnovat podpoře interkulturního dialogu a sdíleného veřejného prostoru. To se zase vrací k tomu slyšení z minulého týdne, kde jsme o tom hovořili Eh, pak tady někdo volal potom, abychom eh, pracovali na základě mm, těch osvědčených postupů, nejlepších postupů v jednotlivých zemích. My máme také eh, otevřenou metodu spolupráce, máme zde výsledky asi mm, více než 40 příkladů podpory diverzity a mezikulturního dialogu, takže to by vás možná mohlo zajímat. Ano, to by určitě mohlo být zajímavé. A nyní dávám slovo Julie Ward velmi stručný závěr. Děkuji vám všem. Ono je těžké být stručná. Já bych vám jenom chtěla ukázat eh, zadní stránku mého iPadu. Tam je motýl a je tam napsáno migrace je krásná. Takže já opravdu vnímám pozitivní eh, přístup vůči těm výzvám, se kterými se potýkáme. Opravdu si myslím, že tady máme příležitost, jak učinit Evropu eh, bohatší, jak také z nás eh, udělat tvory ličtější. Takže samozřejmě filozofické debaty jsou krásné, ale na základě vždycky musíme předložit praktická doporučení, což vůbec není jednoduché, ale doufám, že se mi to podaří. Poznačila jsem si tady řadu věcí, to všechno tady nebudu teď říkat, ale napadlo mě, že podpora základních hodnot je obrovsky důležitá, zejména u lidí, kteří sem přišli jako dočasní občané, anebo jako eh, ti, kteří tady zůstanou jako eh, trvalí občané. Nad tím jsem nepřemýšlela až dodnes, vlastně nepřemýšlela jsem nad lidmi. Ve chvíli, kdy ta eh, zpráva byla navržena, jsme vůbec nikdy nepřed, nemohli předvídat situaci, ve které se budeme nacházet dnes. A já si myslím, že bychom měli být hrdí na naše základní hodnoty a na možnost sdílet je se všemi těmi lidmi, kteří nyní žádají o pomoc, ať už tady zůstanou do budoucna či nikoli. Určitě bychom s nimi měli sdílet své základní hodnoty. Takže vážím si toho všeho, co tady bylo eh, dnes řečeno a těším se na otevřený eh, a dobrý vztah i s stínovými zpravodaji. Ráda bych chtěla připomenout, že e, tady ta výzva vzdělanická je velice důležitá a vyvstala zde diskuze velká řada velice důležitých témat. Například mezikulturní diskuze, e, mezináboženská diskuze, to všechno e, jsou témata, kterým se čelí i ve výchově. Připomínám, že 15. října budeme o tomto hovořit, o této zprávě a potom budeme volit, promiňte, opravuje se předseda, budeme hlasovat 7. prosince. A nyní přecházím k poslední eh, prezentaci a výměně názoru. to je, to je zpráva pana Ernesta Maragala, Erasmus a případné další nástroje na podporu mobility v oblasti odborného vzdělání a přípravy celoživotní pojetí učení. Takže pan poslanec Maragal, děkuji, mm, paní předsedkyně. E, jenom stručně, to znamená, že mám kolik? Pět minut? Dobře. Takže. Tato zpráva je Eh, propojená úzce s tou, která předcházela. Jedná se o oblasti, kde máme před sebou velké množství práce a kde můžeme dosáhnout i dobrých výsledků, pokud budeme schopni eh, myslet jiným způsobem, my, jakožto Evropská instituce, jakožto členské státy, na to, co děláme. Je velice těžké nyní moci říci, zda máme eh, jednat v závislosti eh, na tom, jaká je nezaměstnanost nebo propady ve školství, nebo jestli máme uvažovat jiným způsobem, to jest eh, zabývat se tím obrovskými rozdíly, které existují eh, uvnitř členských států a uvnitř jednotlivých krajů. A to jsou údaje, které jsou velice eh, zneklidňující, co se týče úspěchů ve vzdělávacích systémech a nezaměstnanosti a mladí, kteří eh, kteří mm, jsou popírači, ne, ne, jak se říká v různých jazycích. My jsme četli různé diagnózy toho, proč ten školský vzdělávací systém takto nefunguje, ale nejsme schopni vypracovat politiky nebo rozhodnutí mezi členskými státy v rámci Evropského společenství, které by mohly opravdu být jiné a které by mohly přinést nějaké pozitivní výsledky eh, v závislosti na těchto diagnózách a analýzách. Eh, v listopadu 2011 eh, Rada nám dala určité pokyny, 20 mobility na rok 2020 20 mobility i na e, vyšší vzdělávání. To je cíl, který díky Erasmu a díky jiným systémům bychom chtěli dosáhnout díky taky boloňskému protokolu, ale je tady i další aspekt, který je velmi skromný a podle mě nedostačující. E, v roce 2011 rada říkala, že alespoň 7% těch, kteří vystudují, e, Eh, mezi 18 a 24 lety by měli eh, mít alespoň dvou týdenní eh, školení v cizině. A je to nicméně velice skromný cíl, to je opravdu velmi málo ambiciozní požadavek, podíváme-li se na skutečnost, v níž žijeme. Dnes vlastně jsme stále nepřiměření v tomto oblasti. V našem výboru my eh, se musíme snažit najít eh, nějakou podporu, eh, podporu jinou, nežli existuje v radě, podporu té diskuzi, abychom se dobrali k tomu, jaké bychom mohli mít nástroje a jaké cíle bychom si mohli vytučit a jak bychom mohli zvětšit naše ambice Eh, samozřejmě nechceme dosáhnout nějaký vytyčet utopické cíle, ale myslím si, že ambiciozní by měly být. Jsem přesvědčen, že s komisí potom se shodneme a eh, že najdeme cestu, jak sledovat naše cíle. A jsou tady další dva faktory. Po osmi letech krize, eh, po této strukturální krize, Eh, riskujeme, že se vlastně eh, zvykneme na to nejhorší a že si budeme myslet, že ta eh, špatná situace je vlastně normálem a bude nám stačit, že se jenom trošku ta situace zlepší a že postoupíme o nějaké drobné kručky kopředu, jako kdyby to bylo normální. A druhý bod, na který chci upozornit, je ten, že krizi ještě zhoršuje fenomen uprchlíků anebo uh, migrujících. A ti všichni uh, mění vlastně naší demografii, ale uh, připomeňme si, že my máme demografický problém, my vlastně tu imigraci potřebujeme. Eh, možná ne zrovna tímto způsobem eh, v těch vlnách, tak jak tomu dochází v současné době, ale nezapomeňme, že to má svůj pozitivní eh, přínos, že ty migrační vlny mohou mít dobrý dopad, když je budeme správně řídit. Čili Eh, parlament zde musí nechat zaznít také svůj vlastní hlas. My eh, chceme pracovat společně eh, s výborem EMPL, protože to je vlastně stejná, druhá dva z té stejné mince. Máme podobné zkušenosti a pokud bychom pokračovali při řešení této otázky eh, odděleně, tak bychom opravdu směřovali přímo do zdi. Důležité je, abychom pracovali i synergii mezi těmi jednotlivými oblastmi, čili tato iniciativa by mohla být doprovázena eh, praktickými zkušenostmi. A mohli bychom se napojit na dva pilotní projekty na toto téma. První, tento projekt se týká výboru Kult a druhý pilotní projekt Eh, program se týká výboru EMPL. My eh, jsme v kontaktu a uvidíme, zda se nám podaří propojit naše úsilí. A eh, pak existují ještě konkrétní otázky, kterými se musíme zabývat především. Úroveň mobility, která je nepostačující. A uznávání ty studijních titulů a Eh, studijních programů, které eh, proběhly v jiných členských státech, což je systém, který má mnoho ještě eh, nedostatků, bohužel ještě nepostupuje úplně hladce. Je jasné, že existuje rozdíl mezi jednotlivými členskými státy, mezi jednotlivými kraji v tom vzdělávacím systému to jsou obrovské rozdíly mezi těmi jednotlivými systémy, takže tam je to problém při uznávání, ale my si musíme vytyčit cíle, které by nějak tuto situaci řešily. Je třeba tedy podpořit mobilitu, je třeba umožnit přístup těch občanů, kteří vycházejí z nějakých nevýhodněných ekonomických a sociálních podmínek, aby měli přístup k těm lepším situacím. Je důležité definovat roli zprostředkovatelů, kteří v, tomto, v této oblasti vlastně neexistují. Ne na úrovni univerzitní, kde existuje eh, vazba mezi eh, požadavky a mezi eh, uspokojením těchto požadavků na vzdělávání, ale v jiných oblastech to tam mu tak není. Čili eh, existuje celá řada otázek, na něž musíme odpovědět. Eh, děkuji kolegovi Maragalovi. On ví, že my jsme chtěli tuto zprávu, my jakožto výbor Kult, a jsme přijali to, že budeme spolupracovat s výborem MP na základě článku 54. A myslím si, že to je zcela eh, strategická zpráva, protože potřebujeme posílit E, celý ten systém vzdělávání v Evropě. Potřebujeme ho modernizovat a potřebujeme i e, zlepšit ten systém uznávání studijních titulů. To je tedy také velký přínos ke zaměstnanosti. E, požádala o slovo a zdravím zde osobu, s kterou jsme spolupracovali, to je kolega Moren Šartě, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. E, ano, vaše cíle by měly být takové, že by se posílila mobilita e, evropská e, při vzdělávání a především mm, odborné vzdělávání. Když se podíváme na statistiky roku 2014, a to je první věc, která nás zajímá, to je právě v odborném vzdělávání, kde je největší rozdíl mezi požadavkem na mobilitu a, e, a skutečností tedy e, toho sektoru těch, kterých, kteří jsou zafinancováni. Čili máme tady politické cíle, ale zároveň ho nesplňujeme, protože zrovna e, ta oblast odborného vzdělávání je nechána stranou. Čili to je první oblast, kterou se budeme muset zabývat, tedy zmenšit tady tenhle ten problém. A druhý případ – Druhý bod je ten, že mobilita vyžaduje uznávání obsahu vzdělávání. Pokud my nejsme schopni v tom profesním odborném vzdělávání sladit, eh, sladit tedy eh, obsahy těchto odborného vzdělávání, tak nemůžeme vůbec k tomuto cíli dospět. A eh, třetí bod, o kterém se chci zmínit, to odborné vzdělávání, to je vlastně alternativa, to je způsob vzdělávání, které nám umožňuje integrovat eh, mladé lidi do profesionálního života. To je taky naším cílem. To je iniciativa pro vzdělávání mladých. A z hlediska zaměstnavatelů je tady ale nicméně rozdíl mezi tím, co my očekáváme a mezi tím, co my jim umožňujeme. A jakým způsobem zde tedy vlastně přispějeme k tomu, aby E, tyto zaměstnavatelé mohli tu mobilitu umožnit, jakým způsobem odstraníme všechny brzdy, které tady existují. E, já vám udělám e, příklady. Konkrétní čtvrtý bod, to je bod ne, to jsou ti nezletilí. Jakým způsobem budeme vlastně podporovat mobilitu těch nezletilých? To je velký problém na té evropské úrovni. A, a potom pátý cíl, který já vidím, my bychom měli být realističtí. Dnes, eh, dnes eh, jsou velké výdaje na cestování a nemůžou být propláceni. To eh, je propojené tedy s těmi stážemi. Pokud chceme, aby lidé byli mobilní, tak bychom jim měli umožnit, aby ten, abychom jim propláceli také ty výdaje na cestu, na cestovné. Pokud oni tedy využívali tuto evropskou mobilitu. A nakonec eh, šestý bod, o něm se chci zmínit. Eh, v současného, za současného stavu je třeba, aby eh, mladí lidé vkládali vlastní finance, a to, to je bohužel realita, protože čím víc oni musí připlácet, tak tím menší je mobilita. A sedmý bod. Měli bychom změnit eh, způsob, kterými my projektujeme v čase. Dnes existuje velký rozdíl mezi projekty, které eh, propagují podniky a mezi skutečností, eh, v níž se pohybují. To, čili ty podniky Čili eh, my bychom měli ocenit všechno to, co vlastně brání našim politickým cílům. Osmý bod, měli bychom pracovat na eh, základě eh, hodnocení, protože můžeme ten náš systém stále vylepšovat, pokud budeme dobře interpretovat tyto údaje. A devátý bod, to, to je podnik, který vysílá, je zodpovědný ale eh, nemůže být zodpovědný za všechno. Eh, ten podnik musí všechno vlastně v té mobilitě podporovat a to je tomu, co my chceme. A desátý bod je třeba, aby ty informační, informační mm, centra zde zaplnila tu, ten nedostatek, který je v této mm, oblasti. Čili myslím si, že naše cíle musí být zcela přesně zaměřeny, pokud chceme ten systém vylepšit a aby ta naše zpráva z vlastní iniciativy nebyla no, zamlžená, nepřesná. Ano, to bylo velice konkrétní, deset bodů, to bylo velice užitečné pro zpravodaje, který je bude moci začlenit do zprávy, takže nyní eh, dáme slovo paní kolegyně Šajdrové, to bude poslední příspěvek. Ano, děkuji. Já bych chtěla především poděkovat eh, zpravodaje, ale také moji kolegyni, paní Loren Šatě, protože eh, vaše slova nebyla rozvláčná, ale za to byla velice důležitá. Bylo to důležité, myslím si, že jste velmi dobře okomentovala to, co musíme dělat. Rada bych dodala jenom pár slov. Myslím si, že i když eh, vy jste kritizovala a zároveň navrhovala, jak vylepšit tento program, tak eh, bych chtěla říct, že ten program velmi dobře přispívá k vylepšení eh, v ke odbornému vzdělávání v členských eh, zemích. Já mám osobní zkušenost s tím a vím, mám feedback z těch škol a vím, že studenti i profesoři chtějí v těchto programech pokračovat a chtějí, aby Erasmus pokračoval a, a aby ty programy pro mobilitu mohly fungovat i dále. Oni eh, potom volají, oni to chtějí. Eh, samozřejmě je třeba je vylepšit, to je pravda a samozřejmě je třeba vyhodnocovat výsledky, je třeba se zamýšlet nad tím, jak umožnit a zjednodušit tyto o, e, systémy mobility no, na tyto systémy i z administrativního hlediska a tak dále. Ale ráda bych vás povzbudila ve vaší práci Možná také něco připojím potom, ale chci především zdůraznit, že ten program funguje dobře. Takže nyní děkuji kolegyně a e, nyní předám slovo Norbertovi Šeblovi, který je členem týmu DGM komise. Děkuji, paní předsedající. My samozřejmě vítáme to, co tady eh, bylo řečeno ze strany eh, zpravodajů. My eh, jsme provedli první takový celkový přehled a musím říci, že to je něco, o čem jsme už tady hovořili. Erasmus Plus funguje poměrně dobře, ačkoliv tedy v tom smyslu, že mobilita narůstá. Nicméně, ta úspěšnost je méně než 50% a samozřejmě mít více peněz mohli bychom dělat více. Zažili jsme tedy pár iniciativ, eh, to je také ten eh, institut Jacques Delora, eh, pilotní projekty a tak dále. A samozřejmě jsme ochotni poskytnout podporu z naší strany. A my teď, to je třeba zdůraznit, hovoříme o mobilitě nikoli produktu, ale mladých lidí. Tady nemůžeme hovořit o tom, eh, že tedy posíláme mladé lidi z jedné země do druhé, ale ono to není jenom o eh, vyšším vzdělávání. My tedy děláme hodně pro mladé už v rámci eh, toho Erasma+. Máme zde lidi, kteří mají čerstvé diplomy a ano, e, tito lidé prostě jdou do zahraničí na zkušenou, aby si vylepšili, řekněme, e, řekněme jazykové znalosti a nebo třeba také e, prostě poznali nové prostředí. A já myslím, že tady je nutné, abychom eh, měli možná ještě takový extra certifikát, který bude um, uznávat eh, toto vzdělávání navíc. A eh, prostě možná, že to by měla být taková nějaká otázka vzájemného pomáhání si. A e, já musím říci, že e, tady opravdu e, tady máme další věci, které, další prvky, které pomohou mladým na trhu práce. Děkuji vám za tento přístup a teď ještě závěrečné slovo. No, gracias, Děkuji, paní předsedkyně. Čili máme dobře vymezené pole práce, víme, co eh, máme dělat. Já musím ocenit eh, příspěvky, které eh, mě již do ke mě dorazily. A děkuji za ně, já jsem vám k dispozici a rád budu pracovat se všemi kolegy proto, aby tato zpráva byla co nejoperativnější a to, eh, aby respektovala i schopnosti a pozitivní, eh, pozitivní odpověď, kterou očekáváme od komise. Už teď není čas na to, abychom formulovali eh, nějaké návrhy dobré vůle. Já myslím, že bychom měli nyní rozhodnout. A budeme doufat, že to budou rozhodnutí správná, která vyřeší tento problém. Ano, děkujeme. Já jsem eh, přesvědčená, že jak výbor EMPL, tak komise eh, se k tomu vyjadřují zcela zásadně a myslím si, že eh, to téma je důležité, očekává se od nás, toto téma je také prioritní a souhlasím s tím, co zde zaznělo. Myslím, že musíme být hodně konkrétní a že je zcela zásadní, abychom postoupili kupředu pro to, abychom eh, definovali i eh, politiku do budoucnosti. Ráda bych vám připomněla, Myslím si, ještě se vrátím k tomu, že bude důležité, aby tady byla i proaktivní role network evropských. Ti eh, by měli být i aktivnějšími partnery v této oblasti a mohli by podpořit tyto programy, které Eh, někdy eh, vlastně způsobí to, že eh, děti nemají potom s kým se v Evropě o tom pobavit. Já připomínám, že 15. října budeme prezentovat tuto zprávu, potom v lednu budeme hlasovat ve výboru kult a posleze v plenárce. Nyní jsme tedy skončili s tímto naším dnešním programem. Děkuji vám za přítomnost. Eh, hovořili jsme o velmi strategických tématech. Připomínám, že příští schůza je 15. Eh, října ve čtvrtek od 9 do 9 9 do 12.30 a potom celé odpoledne, celý den tedy. Děkuji vám všem za účast a hezký večer. E grazie agli interpreti naturalmente e al nostro eh, Děkuji i sekretariátu.